minute. Sorry, I will ask again for everyone to sit down, please. Kolegové, prosím, usaďte se, abychom mohli začít veřejné slyšení. To je velice aktuální téma, takže pokud začneme se spožděním, potom bude mít méně lidí možnost hovořit. So we can now move to the next point of our agenda. The Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o veřejné slyšení o udržitelnosti evropského zemědělství, pokud jde o potenciální dopad na trh dohody s Mercosurem. Slyšení bude rozděleno do dvou částí. Za prvé eh, si vyslechneme tři experty, kteří eh, nám dali přehled o eh, potenciálním dopadu dohody s Mercosurem. Stejně tak budou hovořit o výrobě v Jižní Americe, v Mercosuru a v Evropské unii. Prosím, usaďte se. Naši experti jsou paní Izabela Timgury, eh, z ředitelka eh, oddělení pro výrobu a marketing eh, v Bavorské asociaci zemědělců. Dále paní Nikol Polsterer, která je odbornice na udržitelnou spotřebu a produkci z Fern NGO. A dále pan Pekka Personen, který je generálním tajemníkem po Kopa Kogeka. A poté bude následovat, ehm, budou následovat otázky a odpovědi na 30 minut. Já budu velice přísný, pokud jde o čas a každý řečník bude mít jednu minutu. Poté budou panelisté odpovídat a během druhého panelu budeme mít detailnější analýzu dopadu dohody na e, evropskou produkci. Bude tam hovořit pan Liam McHale, což je e, ředitel IFA, e, Irské asociace zemědělců. Dále tam bude hovořit pan Jean-Michel Schaffer, předseda ANVOL, Národní profesní asociace pro drůbež a pan Augustín Herrero, generální ředitel španělské velkých ehm, zemědělsko-potravinářských družstev. Poté, po tom druhém panelu, budeme mít opět 30 minut na otázky a odpovědi. Eh, nyní eh, navrhuji, nebo než ukončíme eh, celý, ehm, celou tu schůzi, dostane slovo ještě komise. A na ty otázky a odpovědi, pokud budete chtít hovořit, prosím hlašte se, budu velice eh, přísný, bude každý mít pouze jednu minutu, tak aby se každý dostal ke slovu. Nyní začneme prvním panelem a jako první dostane slovo paní Izabela Timgury. Vielen Dank für die, für die Einführung. Als erstes Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěla všem poděkovat za e, příležitost zaujmout stanovisko a děkuji také za pozvání. Chtěla bych předeslat, že bavoreští rolníci e, v zásadě stojí za mezinárodním obchodem a že v tom spotří, spatřují e, šance a obávají se konkurence, protože potřebují spravedlivé konkurenční podmínky. A je třeba, aby tu nevládla dvojí morálka. V souvislosti oblasti eh, s dohodou s eh, zeměmi Mercosur. Tady tuto možnost vidíme. Co myslím tedy tou dvojí morálkou? Na jedné straně klademe eh, velmi vysoké požadavky na živočišnou i rostlinnou výrobu a Týká se to zejména způsobu produkce. Hovoříme zde o eh, standardech kvality a to bychom neměli eh, zaměňovat za eh, standardy těch produktů. Hovoříme zde o dobrých životních podmínkách zvířat, dalších aspektech, které se bezprostředně v těch produktech neodpovídají strážejí. Hovoříme zde o tom způsobu, jak zemědělství a chov eh, zvířat se praktikuje v Evropské unii. Ale eh, v jiných eh, státech vidíme naprosto odlišné kvalitativní standardy a s tím je zpěta i odlišná situace, tedy tam vládnou podstatně nižší náklady a v této souvislosti pokládám za e, důležité předeslat, jaké to má dopady e, na e, zemědělství přímo zemědělství a spotřeba, zemědělci a spotřebitelé jsou na jedné lodi a je to nejdůležitější eh, vzhledem k otázce, kde se budou produkovat eh, potraviny. A s touto produkcí a se zemědělství jsou zpěty i další aspekty v Evropě. Péče o krajinu, zajištění atraktivního venkovského prostoru k tomu všemu musíme tedy vždy při naší koncepci přihlížet, tedy jak jsem to označila za dvojí morálku, jaké dopady má proto bych se dotkla dvou aspektů, a to, jaké závažné jsou ty odlišné standardy, konkurenční znevýhodnění eh, vzhledem eh, k na Kladům eh, v zemědělství. Máme tady výsledky univerzity eh, z Pochumu eh, spolu HF a Research GmbH. To bylo provedeno v roce 2017. Toto studie porovnávala náklady, náklady na výrobu při respektování různých standardů na ochranu životního prostředí a, a životních podmínek zvířat Týkalo se to zejména Německa, ale velmi mnoho eh, z těchto standardů se eh, týká eh, celoevropských standardů. Ty standardy, ty normy, alespoň ten podstatný výsledek ukázal, že v těch rozhodujících neevropských zemích jsou standardy podstatně nižší, než jak je k tomu v Německu nebo vůbec v evropských evropském zemědělství. A tato studie zkoumala také náklady a porovnávala náklady ve vybraných eh, nečlenských zemí EU, konkrétně tedy eh, na základě Německa. A bylo to no asi na úrovni 34 eh, nákladů v Německu. Eh, příklad eh, vězí maso. Proč? Protože chov skotu hraje důležitou roli. V Bavorsku máme 100 tisíc zemědělců, rodinných podniků, kde je tedy podíl pastvin přes 90% a chov skotu v Bavorsku hraje eh, velkou roli. 50% příjmů právě eh, pochází z chovu skotu a eh, z produkce mléka. Když se tedy podíváme na standardy chovu skotu například z Argentiny, Týnou, tedy zemí Mercosuru, tak je ten podíl nákladu 10% oproti německým standardům. Je to tedy obrovský rozdíl v nákladech a druhý aspekt, který bych chtěla také vyzdvihnout, eh, v, eh, kde se tedy odehrávají hlavně rozdíly v těch standardech. Myslím, že ty zvolené příklady ukazují, že jde zejména o témata, která eh, jsou nesmírně důležitá pro spotřebitele v Německu, ale vůbec pro občany Evropy je to ochrana před pesticidy, využívání antibiotik, sledovatelnost. A tady vidíme jasné rozdíly, například u těch pesticidů, že existuje celá řada pesticidů, které nejsou povoleny v EU, eh, ale eh, v zemích Mercosuru ano. A naši eh, zemědělci musí prokazovat, že mají expertní poznatky pro práci s pesticidy a tento požadavek ve státech Mercosuru kousů neexistuje. Druhá oblast používání antibiotik, to je vhodné téma. Dnes je Evropský den antibiotik a tady jsou opravdu drastické rozdíly v zemích Mercosuru. Je možné kupovat i používat antibiotika bez předchozích konzultací s veterináři a v roce 2018 eh, eh, eh, byly růstové hormony a antibiotika zakázány a strategie, jak snižovat jejich potřebu v zemích Mercosuru nejsou. V Německu máme zákonem danou povinnost monitorování antibiotik a benchmarking, kdy eh, je třeba přijmout opatření, pokud eh, ty výsledky benchmarkingu jsou špatné. Eh, životní podmínky zvířat. To je také velice důležité téma, o kterém se intenzivně diskutuje v Německu a kladou se velké požadavky na zemědělce. A legislativa v zemích Mercosuru není specifická a je na nízké úrovni, například eh, zákon na ochranu zvířat je v Brazílii platný z roku 34 a mnohdy eh, ne, jsou to čistě eh, doporučení a nejsou to eh, závazná eh, zákonná opatření, jak je známe. A také si ukazujeme obrázek extenzivního chovu, když hovoříme o zemích Mercosur, ale je třeba si uvědomit, že se tam situace velice změnila a také se dále bude měnit vzhledem Quid Lots, kdy to jsou eh, zařízení velkovýkrmu, kde se tedy eh, používají objemová krmiva, aby se urychlil eh, výkrm hospodářských zvířat. Poslední aspekt je sledovatelnost. Tady jsou obrovské deficiny ve státu deficity ve státech Mercosur. Eh, to ukázaly ty skandály s eh, dovozem zkaženého eh, masa z Brazílie. Takže to srovnání je velmi obtížné. Jaké dopady to má na trh? Co můžeme očekávat? Já bych eh, se více zaměřila na eh, obchodování s hovězím masem, ale je eh, třeba sledovat i další aspekty a porovnávat to s citlivými segmenty trhu. Co se týče zemí Mercosur, tak vznikl tady nový celní kontingent se sazbou 7,7. Je to množství 99 tisíc tun, ale je tu také snížení eh, cel u množství eh, dovážených eh, dováženého z zemí Mercosur, kdy se to z 20% snížilo na nulu. V této souvislosti je třeba sledovat tato čísla a to, že toto množství 99 tisíc tun představuje asi 1,2% z potřeby hovězího v EU, že je to tedy marginální veličina. Číslo jako takové je správné, ale domníváme se, že není správné, abychom posuzovali analyzovali dopady na trh. Je třeba se na to podívat důkladněji. Nejenom eh, bavorští, ale bavorští chovatele se obávají, že dojde k nárůstu dovozu a eh, že se tu projeví eh, agresivita cen Malo obchod to již začíná pocitovat. Produkty ze zemí Mercosuru eh, jsou velice často prezentovány jako součást zvláštních nabídek. A proč se domníváme, že je tady takovéto nebezpečí, že se navýší dovozy a eh, že to rozkolísá eh, vyváženost na trhu? Není to jenom tedy to procento 1,2 procenta, ale chtěla bych se zmínit o dalších aspektech. 80 dovozů hovězího do Evropy je ze zemích Mercosuru a to ukazuje, že v této oblasti eh, je to tedy těžká váha, eh, v, eh, co se týče dovozů. Země Mercosur mají značné výrobní rezervy které mohou využít, chtějí je využít a podle těch průzkumů je jistě využijí. Co se týče dovozu, tak e, se nesmíme dívat paušálně jenom na konkrétní množství, ale musíme se podívat i e, jednotlivé produkty, e, kdy tedy ty ušlechtilejší produkty mají jinou váhu na trhu a takže se tedy ta rovnováha na trhu e, poruší. K tomu stačí i malé množství, ale také máme starosti s tím, že mohou eh, se tyto efekty kumulovat vzhledem k eh, dalším eh, jevům na trhu. Chtěla bych se zmínit o Brexitu. Nevíme, jak to bude vypadat, ale v případě tvrdého Brexitu trh s hovězím masem tím také utrpí. A dále bilaterální obchodní dohody, které se uzavírají a týkají se zejména Austrálie a Nového Zélandu. To jsou země, které také tedy eh, vyvážejí hovězí a zaměřují se na Evropu vzhledem k těm eh, rámcovým podmínkám na trhu. Eh, máme obavy, že tedy trh hovězího masa se může eh, dostat do obtíží, může ztratit tu svou vyváženost. Závěrem pokládám za důležité eh, zdůraznit, že eh, se chceme podívat, jaké to bude mít dopady na zemědělství, ale sledovat to i v celkových souvislostech se spotřebou, protože tady jde o stanovení rámcových podmínek které budou odpovídat eh, tomu, že eh, se nebudou obcházet cestou eh, dovozů. Takže na jedné straně vysoké požadavky a na druhé straně je zemědělská politika EU a ty musíme sloučit. Ochrana před klimatickými změnami, o tom jsme dnes dostatečně hovořili, ale tady e, v této oblasti také spatřujeme značné rozdíly v platných standardech takže se domnívám, že musíme dávat pozor, co se týče dohody se země Mercosur, abychom eh, stanovili správná měřítka pro naši produkci a vyslali eh, našim zemědělcům signály, na co se mají dále připravit. Naši zemědělci jsou schopni a mají zájem eh, na tom, Eh, že budou plnit vysoké požadavky, ale eh, musí mít přístup na trhy, musí být konkurenceschopni eh, vůči dovozům taková to konkurenční znevýhodnění by jim činili velké problémy. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Thank you very much. much Mnohokrát děkuji paní Izabele Timgury. A nyní předávám slovo paní Nicole Polsterer. Did it pronounce it right? No. Perfectly, <laughs> perfectly. Thank, Thank you. you. Mr. Chair, dear secretariat. Pane předsedo, vážený sekretariáte, vážení poslanci Evropského parlamentu, mnohokrát děkuji za to, že jste mě sem dnes pozvali. FERN je nevládní organizace věnující se ochraně lesů a práv a já budu hovořit o některých eh, komoditách a o dopadu na místní obyvatele. A v druhé části navrhnu také některá řešení. Ve své prezentaci se budu soustředit na dva produkty. A především na hovězí, už jsme o tom hodně slyšeli od předchozí řečnice. A druhá věc, na kterou se bude soustředit, je etanol. Tam dojde ke snížení cel pro etanol, tam bude bezcelní styk pro chemický průmysl. Nejdříve bych začala hodnocením dopadů, pokud je o udržitelnost. Vlevo vidíte lídra domorodých obyvatel. Byl zde před dvěma týdny eh, v Bruselu. Hovořil o právech domorodých obyvatel. Ta skupina poukazovala na porušování lidských práv, ke kterému dochází, a také hovořila o dopadech na lesy. Ale co říká ten, to hodnocení dopadu? Říká, že další produkce bude mít negativní dopad pravděpodobně na životní prostředí a na využívání eh, země ze strany domorodých obyvatel. Nebude to jenom dodatečná produkce pro EU, ale říká se v tom také, že liberalizace cel bude mít takovýto dopad. Podívejme se na současný kontext, eh, na naše obchodní partnery, eh, kde se v současné době z právnického hlediska řeší ta dohoda. Budu se soustředit jenom na Brazílii kvůli naléhavosti situace a také proto, že brazilská delegace zde před krátkou dobou byla. Budu se soustředit na tři věci, které probíhají. Za prvé, počet invazí na pozemky domových obyvatel. To vzrostlo o 44 a objem těchto pozemků se více než dvojnásobil. V, určitě si pamatujete na ty požáry letos v létě v, Amanoz, v Amazonii. O tamtud se dováží většina produktů, které budou liberalizovány. A tam dochází k požárům a ty požáry ještě nepřestaly. Do 2. září 2009 93 tisíc těch požárů a v podstatě představuje 64% nárůst eh, ve srovnání s, eh, se stejným obdobím minulého roku. Eh, další věc, na kterou bych chtěla upozornit, pokud jde o kontext, je to, že před nedávnou dobou bylo byl zrušen zákon týkající se územního plánování, pokud jde eh, v souvislosti s eh, pěstováním cukrové třtiny. Eh, tento zákon byl odvolán v listopadu tohoto loku, roku a znamená to, že zde existuje další riziko odlesňování kvůli pěstování cukrové třtiny a kvůli rafinaci cukru. Podívejme se teď trochu detailněji na etanol. Vpravo vidíte mapu, ty ehm, hnědá místa jsou místa, kde se produkuje v současné době cukrová třtina. Cukrová třtina doposud měla pozitivní image v zahraničí, že je to čisté biopalivo, protože to rozšiřování doposud bylo na už zničenou půdu, ale ne eh, do oblasti lesu. Určitá, ehm, určité pojistky byly zavedeny kvůli eh, směrnici o obnovitelné energii. Nicméně nyní došlo eh, k tomuto stažení eh, zákona nebo změně územního plánování. Otázka je, jestli to je důsledek dohody s Mercosurem. Evropská unie importuje z Mercosuru a z Brazílie ehm, Eh, hodně cukru i etanolu a eh, zrušení cel samozřejmě povede k tomu, že tento objem naroste. Nyní se můžeme podívat zpět na hovězí. Dochází ke snížení eh, cla v důležitých kategoriích. Předchozí řečnice už zmínila Argentinu a vysokou, vysoce kvalitní hovězí. Ale Brazílie je také exportérem do EU v kategoriích, která spadají do snížení cel. E exportuje také v dalších kategoriích, jako je například určitý typ hovězího, který se exportuje především do Velké Británie. Z Brazílie se bude import, Eh, importovat relativně nízký objem, protože většina exportu jde do Ázie a do Číny. Nicméně vidíte tam tu červenou šipku. Evropská unie má stále relativně výraznou pozici 11 příjmu, eh, který dáváme Brazílii za export hovězího. A nyní vidíme mapu požárů. Eh, nevládní organizace Mativ přednedávnem vydala, Mighty Earth vydala tuto eh, mapu. Vidíte tam, kde jsou ty požáry. A vidíte tam také, že v těch místech jsou odpovídající jatka. JBS má nejvíce jatek. Je možné, že pokud budeme v budoucnosti na kupovat více hovězího, bude to pravděpodobně hovězí z nelegálně odlesněných území. Evropská společnost Carrefour eh, hodně nakupuje od eh, JBS. Může dojít k tomu, že více evropských společností bude nakupovat eh, právě tímto způsobem od producentů, kteří nelegálně odlesňují. Nyní se podívejme na tyto údaje z roku 2017. A Bohužel aktuálnější údaje nejsou dostupné. Je zde vidět, že hlavní export z Brazílie do Evropské unie jsou do Velké Británie a do Itálie. Riziko deforestace eh, u, těch, u toho exportu do Itálie je nejvyšší. To se ehm, týká produktů v rámci kvóty pro Itálii a produktů eh, nikoli v rámci kvóty pro eh, především Velkou Británii. Zároveň bych chtěla eh, ukázat naprosto aktuální údaj, který byl vydán dnes. Brazílie zveřejnila, k jakému odlesnění došlo v roce 2018 od eh, eh, srpna minulého roku po září eh, letos došlo ke 43% nárůstu oproti předchozímu lotu roku. Je to více než 10 tisíc kilometrů čtvereční. Co to znamená pro EU? My už jsme viděli ta čísla exportu do Itálie a Velké Británie. A možná bychom se mohli podívat na jeden ze států v Brazílii, Mato Grosso. Brazilská univerzita provedla šetření a zjistila, že během čtyř let 0,8 milionů tun mrtvé váhy jsou, je objem, který Ehm, byl vyprodukován v důsledku odlesňování. Brazílie eh, vyvezla 1,4 milionu tun do EU během stejného období. Eh, ve chvíli, kdy importujete eh, tolik a v podstatě polovina toho může být nelegální, potom je třeba klást si otázky. Takže co může Evropa udělat? Já chci skončit pozitivně. V kapitole o udržitelnosti dohoda s Mercosurem nehovoří o sankcích. Takže co může Evropa udělat jiného ve chvíli, kdy bude pokračovat s touto dohodou, anebo když s ní pokračovat nebude? My se domníváme, že dodavatelské řetězce EU by měly být přísněji regulovány. Společnosti, které budou profitovat z liberalizace, by měly mít odpovídající mechanismy, které zajistí, že to, co je v dodavatelském řetězci, eh, nevzniklo v důsledku odlesňování nebo porušování lidských práv. Jak by to mohlo vypadat konkrétně? My se domníváme, že eh, řádný eh, dohled eh, je v podstatě nástroj, který už používá celá řada společností. Je to něco, co by se mělo aplikovat jako základ takovéto úpravy. To znamená, že společnosti by musely identifikovat rizika pro životní prostředí a pro lidská práva uvnitř dodavatelského řetězce, musely by zabránit rizikům a také by musely zmírňovat dopad. Samozřejmě, aby to fungovalo, musí existovat mechanismus pro sazování. A také eh, určité pokuty pro společnosti, kdy se ukáže, že eh, nejednají správně. Co potřebujeme, aby to fungovalo? Potřebujeme, abychom, aby se zveřejňovaly údaje o odlesňování a aby Evropská unie posílila kroky na boj proti odlesňování. To by určitě pomohlo. Potřebujeme také, aby údaje eh, z, z brazilského systému GTA o transportu dobytka by byla zveřejněna. Eh, vědci nebudou schopni eh, udělat svoji práci, pokud tyto údaje nezůstanou veřejně dostupné. Už jsem se dostala téměř na konec své prezentace. Hovořili jsme o tom, že budeme možná potřebovat další legislativu a další záruky, silnější záruky, ale máme také další politiky. V rámci zeleného New Deal, nového dealu, ehm, existuje nová strategie Farm to Fork. Doufáme, že tato strategie povede eh, k vyváženější stravě a také ekologičtějšímu zemědělství. Eh, ve chvíli, kdy budeme více bílkovin přijímat eh, z luštěnin a zeleniny, budeme potřebovat eh, méně pozemku a bude to také zdravější. Plně na současné úrovni nahradit importy soji není úplně realistické. Potřebovali bychom v Evropské unii 10%, o 10% více odné půdy. Co potřebujeme dále udělat? je omezit plítvání potravinami. Kromě toho doporučujeme velice silný dialog mezi EU a Čínou. Čína je jedním z hlavních importérů z Brazílie a z Mercosuru. A z tohoto důvodu bychom s nimi měli být v kontaktu, abychom měli společné standardy ehm, a podobnou legislativu. Takže to je z mé strany všechno. Eh, na závěr bych chtěla jenom ještě ukázat obrázek eh, domorodých obyvatel z Brazílie, kteří byli v Bruselu před dvěma týdny. Doufám, že příště, až přijedou, nebudou muset znovu poukazovat na porušování jejich práv a na odlesňování, ale doufám, že přijdou hovořit o dialogu a řešeních, a kterých můžeme dosáhnout společně. Děkuji paní Nikol eh, za velice detailní informace. Nyní předám slovo panu Peka Pesonenomvoj eh, z Peka Kožeka. Vážení poslanci Evropského parlamentu, kolegové, dámy a pánové, v prvé řadě bych chtěl poděkovat za laskavé pozvání, abych se k vám dnes odpoledne eh, připojil. Já eh, reprezentuji 20 20 tisíc rodinných zemědělských podniků a také družstev. Asi víte, a chtěl bych to zdůraznit, že my se snažíme dosáhnout dohody v různých sektorech. My velice podporujeme společnou politiku Evropské unie, zemědělskou i obchodní politiku. To je samozřejmé, protože společenství zemědělců eh, se hlásí k evropskému eh, modelu produkce. A <clears throat> jsou to tedy sektory, které eh, se velice rozvíjejí, zejména obilniny, olivový olej a další. 90 eh, globální produkce se ale odehrává mimo našich hranic a 60 se dováží z Asie a dalších zemí. My také velice podporujeme předchozí obchodní eh, dohody a věříme, že eh, mají strategický eh, význam pro ty citlivé sektory a také se tu prohlubuje konkurence a my jsme tedy se mnohé poučili z uvalení sankcí v vztahu k Rusku. Jde tedy o udržitelnost, o zabezpečení potravin, ale nejde jenom o tyto cíle. Potřebujeme dosáhnout přidané hodnoty a tato přidaná hodnota by měla být i ve prospěch zemědělců a rodinných podniků. Je třeba zajistit jejich příjmy u eh, bran podniků, ale ta dohoda s zeměmi Mercosur je důležitá a ty obchodní vztahy se velice dobře rozvíjejí. Tato dohoda vytváří další eh, tlak eh, na ceny eh, u brány zemědělských podniků a má přesto umožnit zemědělcům dále investovat. Tato dohoda má vytvořit rámec pro dosažení vysoké kvality, ale také zabezpečení vnitřního trhu. Měli bychom si klást dotazy, pokud jsou tyto dovozy eh, bezpečné a levné a kvalitativně dobré, proč bychom neměli používat eh, stejné bezpečné eh, technologie a výrobní způsoby. Chtěl bych se s vámi nebo dělit o názoru, proč eh, podporujeme tuto politickou eh, dohodu. Je to celá řada citlivých eh, sektorů, potřebujeme důkladnou analýzu. Je to citrusové plody, med, celá řada dalších produktů a vstup na evropské trhy eh, stále ještě útočí na naše eh, ceny. A dále je třeba čelit eh, určitým výzvám. Je tu kumulit kumulativní eh, dopad a to se specificky týká hovězího a cukru. Dále velká nevyváženost eh, v zemědělské kapitole. My zajišťujeme eh, vstup pro vinou révu, olivy a další, ale to neznamená značné ztráty. A <clears throat> tady se rozši- zmenšují rozdíly. Týká se to konkurence na všech spotřebitelských trzích EU. Proto vás ptám, jaké máme záruky, že nedojde k narušení trhu. Samozřejmě vítáme zavedení zavedení eh, fondu ve výši mm, miliardy, abychom čelili narušení trhu. Eh, předpokládám, že ta skutečnost, že tyto prostředky byly eh, vyčleněny, znamená, že potřebujeme čelit narušení rovnováhy trhu a to to by jinak tedy eh, nepostačovalo. Mějte na paměti, že náš trh se více otevírá vůči mezinárodnímu obchodu a zejména zde eh, jsme velice vděční za vaši eh, podporu, podporu rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku a z pohledu zemědělců je tedy situace taková, že čelí dvojím standardům. Mercosur je nepopiratelnou silou na trhu a snaží se zachovat si svou pozici značného vývozce. V roce 2015-16 to bylo 7 miliard v místních měnách. Brazílie utrácí přibližně 200 eh, za 30 milionů eur a 107, eh, tedy méně než polovina, je na požadavky od Real eh, brazilská měna doznala značné devalvace a to je značné posílení vývozu. Několik jasných příkladů v oblasti cukru, e, což e, e, vytváří velký tlak na ceny v EU. Vedlo to k velkým dopadům na trhu s cukrem. Důležitým producentem je Brazílie. 45 kvót. A nyní 198 tun v rámci VTO, to je kvota pro Brazílii, a ta se tedy sníží na nulová cla. No nebude předmět systém. Ta nulové clo znamená, že nedefinované množství může tedy vstupovat na evropský trh nezávisle na cenách. A v současnosti je tedy produkce cukru velice důležitá a může tu produkci jasně ovlivnit. A <clears throat> domácí trhy mohou být eh, ovlivněny a také asi 60 milionů tun eh, cukru EU bude představovat značnou ztrátu ve eh, výši 1,5 miliard eur. A ještě kromě toho EU poskyt poskytl další ústupky 20 eh, tisíc eh, tun etanolu. Je to jedna eh, třetina MNF cel. Brazílie má schopnost zvládnout vnitřní potřebu cukru i etanolu. Také využívají nízkých daní a je to 27% u etanolu, to je nejvyšší na světě a je to v rámci programu Renova. V současnosti 1 356 tun rýže dovážíme. Je jedné části komise eh, uznala, že to má značné negativní dopady eh, na rýži a přijala antidumpingová opatření, aby eh, změnila ten silný tlak na trhy na vnitřním trhu a 60 tisíc tun na různé druhy rýží zavedla kvóty. Ještě bych eh, chtěl uvést několik ústupků pro zemědělství EU v relativních eh, číslech. Je to uznání 355 geografických označení, co se týče vinné révy a oliv ale je třeba mít na vědomí, že eh, se eh, Mercosur odklání od svých původních eh, plánů. Nejsou to otevřené trhy a také neuplatňují stejný přístup a nemají e, integrovaný trh anebo stejné technologie. A e, je to jednotná entita pro dovoz. Máme zde 28 různých států e, pro vývoz. Myslete na to, opakuji, my vystupujeme jako jeden subjekt, který dováží, ale 28 subjektů, které vyváží vyvážejí a to je značná obchodní bariéra. A také se musíme podívat na informace, které jsme také obdrželi ohledně odvodů a e, e, dodávek e, například z Brazílie zboží, které neodpovídá požadavkům. Nemáme stejné standardy, přístupy, sledovatelnost, kontrola chovu zvířat. Nemůžeme tedy zaručit stejné produkty to je perfektní pro naš, kdybychom takto postupovali, tak by to bylo perfektní pro konkurenci v eh, Jižní Americe, ale eh, eh, mnozí by skončili ve vězení, takže věříme, že musíme k tomu přihlížet také, když diskutujeme o integraci a obchodních vazbách a také v naší organizaci podporujeme pařížskou dohodu, zastáváme původní pozici 1,5 stupně snížení teploty a nevím, co se odehrávalo tedy v Latinské Americe v tomto ohledu. My tedy nepálíme eh, pralesy. Nedomnívám se, že by budoucnost byla ve zvyšování produktivity. Má to dopady na životní prostředí v třetích zemích. Myslím, že v Evropě jsme poměrně dobří v některých odvětvích, zejména v zemědělství, ale potřebujeme mnohem více. A když se eh, trh ještě více otevře, budeme čelit dvojím standardům. Co se týče těch eh, čtyř eh, bodů ta dohoda se zeměmi Mercosur, je to tedy politické rozhodnutí, a například eh, co se týče politiky proti klimatickým změnám. My můžeme podpořit uplatňování té dohody, ale chceme tedy opravdu dovážet to, co nechceme mít zde v Evropě. Děkuji, děkuji mnohokrát. Going along with the program. Děkuji všem řečníkům a nyní podle programu máme na pořadu jednání otázky. Opět připomínám, prosím, dodržujte časový limit jedné minuty, jinak nebudeme mít možnost, aby všichni položili otázku. A samozřejmě je potřeba mít také čas na odpovědi. Pan Hojsling. Ja, Dank für die Děkuji mnohokrát za velice zajímavé prezentace já si myslím, že musím říct tady k tomu eh, asociaci eh, zemědělců, tady se v mnoha bodech shodneme a vždy tomu tak ovšem nebylo. Já mám takovou otázku nejdříve, dopady na trh. Komise tvrdí 1% toho vězího, že to nemá vůbec žádný dopad, že se toho ani nikdo nevšimne. Druhá věc, Stále hovoříme pouze o Brazílii. Jaká je vlastně situace v Argentině, v Uruguayi a v Paraguaji? Je to obdobné? Jsou tam stejné trendy? A nebo Brazílie jinak eh, se něčím vymyká právě kvůli prezidentovi Bolsonarovi? Tady má otázka je, mohli bychom z toho udělat nějakou dohodu, kde bychom měli nějaké observatoře, eh, kde bychom dostávali veřejně publikovaná data. Je to vůbec proveditelné, když je u vlády prezident Bolsonaro? Můžeme z té dohody udělat skutečně nějakou dohodu, která by odpovídala standardům udržitelnosti, nebo už od samého počátku je to nesmysl a vlastně šíříme tady nějaké mýty. Jedna věc je jasná. Tato dohoda má v sobě vůbec nějaké udržitelné standardy, které jsou právně vymahatelné. Komise říká, nebo podle toho, co tady říkala, tak ne, ale co říkali ještě taková poznámka k tomu eh, zástupci Kopa Kočeka. Místo předseda Německého svazu zemědělců tady před rokem řekl, že potřebujeme ještě více dohod o volném obchodu, aby evropští zemědělci mohli exportovat více. Ptám se, změnilo se od té doby celkově nazírání vašeho svazu zemědělců, nebo jak to tady vidíte? Vy chcete exportovat, ale nelíbí, vám, nelíbí se vám, když někdo importuje do Evropy. Řekli jste ano, chcete, ano, k dohodce, k dohodě s Japonskem. Takže vy máte pocit, že když je to pro vás dobré, tak je to v pořádku, ale jakmile to pro vás dobré nejí, tak takovou tu dohodu nechcete. Nebo jak to mám vnímat? Prosím, respektujte časový remit. Nyní má slovo Čahuso. Milí kolegy, no, molti eh, Milí kolegové a milé kolegyně, Existuje mnoho pohyb, ale máme také mnoho jistot v souvislosti s dohodou s Mercosurem. Jistě při vyjednávání to nebylo dostatečně transparentní, ani při vyjednávání té kapitoly o zemědělství. Naštěstí argentinská vláda něco zveřejnila. Já jsem si tady učinil jisté poznámky, když jsem vám naslouchal. E, nyní k zástupci kopakočeky. Jak to vypadá u ovoce a zelenily? To je spíše sezona, se, sezónní povaha těch importů, exportů. Ty produkty by se vlastně z těch zemí měly dovážet k nám do Evropy v době, kdy my je tady pěstovat nemůžeme. E, má tam být ucla nula, tak je to v případě artičoků a dalších e, produktů. Čtyři roky nulová celní sezba u oliv, pro Evropu a Argentínu. To by mohlo velice poškodit Itálii a Španělsko a miliarda eur. Neustále tady jak si operujete s tímto číslem, odkud pochází to číslo, od SZP nebo odkud a jak to vypadá s negativními dopady na zemědělce, jak si můžou uplatnit to odškodnění, jak se dostanou k těm penězům z té jedné miliardy. Děkuji, pan Kristiansen. Děkuji. děkuji, jsem velice rád, že jste mohl dnes vystoupit. Děkuji. Eh, Mercosur. Děkuji. Děkuji vám za to, že můžeme opět se vrátit k tematice Mercosuru. Já vítám dohodovolném obchodu, ovšem s Mercosurem mám problém z několika různých důvodů, jak zajistit, aby země Mercosuru dodržovaly stejné standardy, jako my zde v Evropě v oblasti biodiverzity, potravinové bezpečnosti, používání antibiotik. Pak je se také řada dalších faktorů, a já jsem eh, navštívila země Mercosuru a když vidíte přímo na místě, co se tam odehrává, musím vám říct, si, máme důvody k tomu, abychom měli problémy s těmi dovozy. Zdá se, že je problém s tlumočením do Němčiny, ale nyní je vše v pořádku. Můžete pokračovat, děkuji. Já bych rád, aby tam byl zaveden nějaký pevný systém kontrol, tak abychom mohli zajistit, že ty produkty, které budou přicházet do Evropy, budou respektovat stejné standardy a podmínky jako produkty, které vyrábí, které vyrábí naše zemědělští producenti. Pan Dorfman, děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že už to potrhl zástupce Kopakoče. Nám jde zejména o spravedlivý obchod. A spravedlivý obchod neznamená vždy že veškeré clá se musí naprosto odbourat na nulu. Myslím, že pan Pekka Pesson tady uváděl příklad rýže, který jasně ukázal, že tím, že se cla stanovena na nulu, že to nevedlo ke spravedlivému obchodu, ale k velmi nespravedlivým situacím pro naše zemědělce v Evropě. A pokud se podíváme na to, co řekl Martin Heusling, pokud se podíváme na naše zemědělce, já si myslím, já chápu, náš úkol zde, abychom hleděli zejména na naše zemědělce, na evropské zemědělce. Samozřejmě v globálním kontextu. Rád bych položil otázku paní Timgury která velice správně hovořila o standardech, velmi se to rozváděla, představila se tady různé postoje, ale on to také není, ty, ty různé náklady také nesouvisí pouze jenom s těmi různými standardy, to je asi ten nejmenší cenový faktor, A tam máme jiné aspekty, náklady na práci, náklady na přístup k půdě, jiné náklady na mechanizaci a na energie. Máte nějaká čísla, která vám přesně popíšou, jak vypadají ty náklady na konečný produkt u nás a v zemích Mercosuru. A jaké jsou další různé náklady, které my nemůžeme přímo ovlivnit, ale které velice jasně vedou k nerovnováze, pokud by došlo k plnému odstranění cel. Děkuji. A nyní pan Desero. Já děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům za jejich vystoupení. Evropské zemědělství, já to asi všichni víme, ne, je ve velice křehké situaci a proto nemá potřebu, abychom ještě jasně na ně uvolovali nějaké další příčiny možných obav, které by například vyplývaly z této dohody. My bychom měli zajistit našim zemědělcům v Evropě jistoty, totiž to, že ta dohoda nebude mít negativní dopad na různá zemědělská odvětví a proto potřebujeme, a kolegové to právě podotkry, musíme zajistit ochranu našich zemědělců a musíme zajistit kontroly, které budou rigidnější, serióznější, také produktivnější. Už to tady bylo řečeno z e, zástupci nevládních organizací. Například kontroly transportu zvířat v Brazílii, to tady padlo. Pokud nebudeme mít jistotu, že zvířata jsou v Brazílii správným způsobem transportována, tak nemůžeme prostě tuto dohodu podepsat. Já si myslím, že je tady celá řada důležitých ohledů, týká se to nejenom regulace a ustanovení. A já si myslím, že ta dohoda prostě není ve stavu, abychom řekli, ano, jdeme do toho. Ne, ne, ne, já si naopak myslím, že musíme být zcela proti jakékoliv dohodě. Chtěl bych vás požádat ještě jednou, abyste dodržovali limit jedné minuty, protože máme hodně řečníků a naši hosté musí odpovědět, takže prosím dodržujte jednu minutu a nyní má slovo paní Aguilar. A pan Pesonen ve svém eh, výstupu, ve své řeči poukazoval na některé nedostatky, nedostačující inspekce, nedostačující eh, kompenzace pro zemědělce a tak dále. V současné situaci jsou ceny velice eh, nízké. Co byste navrhoval změnit eh, v, ve společné zemědělské politice, abychom chránili naše zemědělce? Vynikající dodržení času. Nyní má slovo paní Šajle Běchík. Voorzitter, ik heb een vraag aan Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Mám otázku na zástupce Kopa Kožeky. Ty první odhady komise nevypadaly vůbec špatně, ale cukr, maso a další my například eh, v Nizozemsku také vyvážíme mléko a síry. Tehdy jsme obdrželi od komise pozitivní signály. Já bych Ráda si vyžádala konkrétní čísla, neboť posouzení dopadu ještě nemáme od komise a já si myslím, že v tomto kontextu je velice obtížné eh, o tom diskutovat. Co tedy můžeme přesně očekávat? Děkuji. Pan Hojsn. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panelistům za jejich velice jasné příspěvky. Já mám také obavy z dohody s Mercosurem zejména co se týče těch velkých rozdílů mm, v oblasti norem, eh, produkčních norem. Eh, například kapitola 6 dohody, tady se hovoří o dialogu, o dobrých životních podmínkách zvířat. Také se tam hovoří o jakémsi následném dialogu. Můžete mi, nebo souhlasíte s tím, že skutečně budou dodržovány veškeré standardy blaha zvířat, ale že se to bude stanovovat teprve ex post, že tedy nejdříve se stanoví ty kontingenty a pak budete sledovat, jestli se dodržují dobré pod, životní podmínky zvířat a dále kumulativní dopady dohody. Tady se o tom hodně hovořilo v oblasti drůbeže Mercosuru a Ukrajina na druhé straně. E, spočítali jste si kumulativní dopad všech různých dohod? Děkuji. Danke vielmals. Děkuji mnohokrát. Já již dlouhou dobu žádám, abychom měli specifickou dohodu. mě studio dopadu, aby všechny členské státy přesně věděly, jaké negativní dopady to bude mít pro jednotlivé členské země. Například v Rakousku máme maximální standardy, co se týká produkce, blaha zvířat, označování produktů. Máme vlastní eh, zemědělský program pro životní prostředí, který funguje systémem bonusů, kde chceme, aby zemědělci dodržovali veškeré předpisy. Není možné, aby evropští zemědělci měli stále přísnější kritéria, která musí splňovat. Už se to vypadá zejména tak, jako kdyby naši zemědělci museli sami zastavit změny klimatu a pak ještě v dobách zeleného dílu, kdy hovoříme o ochraně klimatu, ochraně životního prostředí, tady najednou eh, debatujeme o Mercosuru. Já už to v podstatě nechápu. Myslím si, že pan Skopa Košeka eh, zvolil velice jasná slova a já si myslím, že každý jednotlivý členský stát by se to měl udělat vlastní obrázek. Děkuji, paní Aguilera. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji všem panelistům za vystoupení, bylo to zajímavé. Toto je skutečně diskuze, která se znovu a znovu objevuje v tomto výboru. Ehm, kam se dostáváme kvůli evropské obchodní politice s ohledem na naše e, standardy, na náš model produkce, naše normy? To samozřejmě má velký vliv na naši produkci. Některé z těch zemí, se kterými se uzavíraly dohody, jsou rychle se eh, rozvíjející země. Máme tam silné země, jako je eh, Brazil, Brazílie, Argentína a jejich produktivní model nemá co dočinění s tím naším, naprosto odlišný. A mě by zajímalo, co si myslíte o tom, že eh, by ta, to snižování cel bylo smysluplnější ve chvíli, kdy bychom vyžadovali větší reciprocitu e, ve věcech dodržování různých požadavků a norem? Merci. Paní Saner, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám mm, za, děkuji všem za veškeré elementy, které jste zazměnili. Vidíme tady, že tady máme určité hnutí uvnitř EU, které se snaží o reformu SZP a také se zaměřuje velice na budoucí strategii Evropské komise a jde tedy o to, aby naši zemědělci respektovali čím dál tím více norem a byli čím dál tím lepší ve své produkci. Nyní jde o to zamyslet se nad tím, jak prostřednictvím takovýchto dohod bychom mohli ty normy, které my uvalujeme na naše zemědělce, které jsou tak přísné a kde není jednoduché respektovat, neboť sektor je již v krizi, jakým způsobem tedy zajistit, aby tyto stejné normy byly respektovány v zemích Mercosuru. Mám tím na mysli veškeré ty sanitární normy, vzpomeňme na veškeré ty skandály v Brazílii, jak zajistit, eh, že ty testy tam jsou v pořádku a samozřejmě je důležité, aby ty země eh, dodržovaly také environmentální normy. Děkuji. Paní Marco, děkuji pane předsedo. Paní Tim Gury, hovořila jste tady o dvojí morálce a tím jste to, myslím, velice přesně vystihla. Víme, že nálady v zemědělství nejenom v Bavorsku, ale v celé Evropské unii jsou špatné. Na druhou stranu ten zelený díl je stále ještě černá skřínka, vůbec nevíme, co ještě dalšího bude uvaleno na naše zemědělce. Co musí, k čemu musí dojít z vašeho pohledu, tak aby tato dohoda byla skutečně akceptovatelná, akceptovatelná a přinejmenším pro zemědělce? Děkuji, pan Ristov. Уважаеми господин председател, голяма част от дискусиите относно споразумението. Многократно děkuji, pane předsedo. Velká část této diskuse o dohodě s Mercosurem se týká hovězího masa. Evropští občané nechápají logiku zatím, že se usnadňuje import ze třetích zemí, že to jsou země, které jsou tisíce kilometrů daleko od Evropy. A zároveň v Evropě přitom máme mnohem kratší dodavatelský řetězec a máme zde také lokální produkci. Já bych není chtěl ale hovořit ještě o jiném odvětví. Produkce medu. Brazílie a Argentína produkují hodně medu a jejich náklady na výrobu jsou mnohem nižší než v Evropě. Čeho bylo dosaženo? 45 tisíc tun medu ze zemí Mercosuru může přijít na evropský trh a to bude, mít eh, velký, to bude představovat velký trh na evropské producenty. V roce 2018 asi 220 tisíc tun medu bylo v, vyprodukováno v Evropě. Pokud bude pokračovat tento trend, eh, bude to znamenat, že budeme importovat asi čtvrtinu toho, co v Evropě vyprodukujeme. Myslím si, že naše včelařství je o tímto ohroženo a také naše zemědělství. Děkuji. Ja hyvistä alustuksista jaan monien lailla. Děkuji, pane předsedo, děkuji našim panelistům za dobré projevy. Mám také velké obavy z dvojích standardů a eh, ohledně vysledovatelnosti masa. Je nepravděpodobné, že to bude všechno fungovat pokud eh, se pohybujeme v kontextu současné legislativy zemí Mercosuru. Bylo by možné, aby Evropská unie zavedla přísnější pravidla původu? Nebyla by to možná cesta, jak nalézt eh, vhodné řešení? Často se na tyto věci nahlíží velmi negativně, ovšem existuje jeden sektor, který se zde vede velice dobře, a to je sektor nápojů. Zejména mm, co se týče ochráněného zemědělského označení původu, pan Byto. Děkuji, pane předsedo. Já si vezmu brýle. Ano, tady bylo řečeno již mnohé předřečníky, ale já mám stále otázky, proč tady dovážíme maso různých druhů eh, schovu, který ničí prales, vysledovatelnost, to už tady bylo vše řečeno. A toto maso má konkurovat našemu evropskému, které má skvělou kvalitu. Já nevím, proč tady máme mít takovéto impety na eh, naše území. K čemu to bude? My vlastně bychom eh, měli zohlednit to, že, že to bude mít vše negativní dopad. Bude to mít vlastně něco pozitivního, to přinese pouze těm zprostředkovatelům a těm dopravcům, abychom měli v Evropě zajistit dlouhodobou udržitelnost. Rostlinná produkce, ano, tato doho tady zaváží masivní import eh, soji, které je geneticky modifikována, opět přispívá k ničení lesů a pak se budou exportovat naše evropské obiloviny, které se tady eh, pěstují na naše půdě, namísto toho, abychom my tady pěstovali proteiny. Všechno je to tedy špatně. Eh, zvyšuje se tím negativní dopady skleníkových plynů, já si myslím, že to je naprosto v rozporu s našimi klimatickými cíly, které bychom měli dodržet v zájmu našich budoucích generací. Děkuji. A nyní pan Buda. Da, mulțumesc foarte mult. Am urmărit dezbaterea din cauza traficului în, în mașină. Cui mnohokrát. Já jsem bohužel byl v autě, byla dopravní zácpa, ale sledovala jsem na mobilním telefonu tuto diskusi. Co se týče našich farmářů, jejich osudu, dosud mě nikdo nepřesvědčil o tom, že by tato dohoda byla nějak pozitivní pro naše zemědělce pro naše farmáře, ať už se týče růstu, pesticidů, antibiotiků, antibiotiky. Veškeré tyto věci se používají v zemích Mercosuru a teď se to bude dovážet do Evropy a bude to mít všichni na talíři. Já si přeci myslím, že bychom měli hlavně hledět na naše spotřebitele. Všichni jsme spotřebitele a budeme takto konzumovat maso, které není v pořádku z hlediska vysledovatelnosti, z hlediska hormonů, které v sobě má a tak dále. Já to říkám proto, protože přednedávnem výbor pro zemědělství hovořil právě o dovozu masa z Brazílie, kde bylo dováženo to skažené maso. Vzpomeňme na to. Já tedy nevím, jakým způsobem chcete zajistit, že to maso z Mercosuru bude v pořádku. Děkuji. The floor to the speakers. Nyní předám slovo panelistům. Každý má pět minut. Po druhém panelu nebo v rámci druhého panelu budeme hovořit o jednotlivých odvětvích, takže já bych byl rád, abyste nyní hovořili o obecných otázkách, eh, které jste zazněli, takže pět minut každý. Paní Nikol. Děkuji. Já budu odpovídat specificky na otázku pana Hojslinga jestli to, co jsem popsala ve své prezentaci, je specifické pro Brazílii deforestace, tedy odlesňování a invaze e, domorodých pozemků. Bohužel to není specifické pro Brazílii. Minulý rok e, byla studována také Paraguay a Argentína, pokud jde o soju a odlesňování a zjistili jsme, že eh, situace je tam podobně katastrofická. Pokud jde o import hovězího, existují údaje z roku 2017, eh, export z Paraguaje do EU. Eh, situace je tam podobná, je tam velké riziko odlesňování v tom dodavatelském řetězci. Největší riziko je při importu do Itálie, pokud jde o hovězí a kůži zda ta eh, kapitola o udržitelnosti je prosazovatelná a zda tam jsou sankce, bohužel nikoli. Pan John Clark z komise k tomu asi může říci více. Tato kapitola také vstoupí v platnost pouze rok po tom, co dohoda bude ratifikována. Takže co můžeme udělat? Můžeme se spolehat na brazilské údaje Viděli jsme ty údaje týkající se odlesňování, které byly eh, zveřejněny dnes. Eh, můžeme spolehat na to, že vědci v Brazílii přijdou s mm, dobrými čísly, i když oficiální čísla eh, někdy spolehlivá nejsou. Nicméně evropské právo by mělo zahrnovat taková pravidla, která budou znamenat kontroly pro producenty hovězího i dalších rizikových komodit. Takovéto kontroly by měly být povinné. Je třeba, aby zde existoval systém due diligence, tedy řádného dohledu, aby eh, zde existovala odpovědnost, eh, aby eh, producenti byli odpovědní před zákonem, také pokud jde o odlesňování, aby se zohledňovala údaje z Mm, takzvané observatoře pro eh, odlesňování. Je třeba zajistit, aby produkty, které se dostávají na evropský trh, nejsou žádným způsobem pošpiněné eh, nelegálním odlesňováním nebo porušováním lidských práv. So now the floor is to Mrs. Nyní má slovo paní Izabel. Bauernverbandsposition war angesprochen. A postoj eh, asociace zemědělců našeho svazu, tady máme velice konzistentní názor. Tam jde vždy o to, že chceme, abychom měli spravedlivé rámcové podmínky pro obchod. Co se týče CETY a Japonska, to je jiná situace než nyní situace se státy Mercosuru, zejména co se týče porovnatelnosti standardů. A to je téma, které je pro nás velice důležité. Jakmile ty standardy nejsou porovnatelné, tak to není v pořádku. Pak se tady také hovořilo o jedné věci. Zda bychom skutečně měli v tom dohodě s, s, Mercosurem nejdříve stanovovat ty celní kontingenty a pak se dívat na blahozvířat. Tento pořádek není v pořádku, to nebude fungovat. A pak tady byla další otázka, nejdříve tedy snížit slan a pak prý celní harmonizace by měla vést k tomu, že se zlepší standardy. Ne, to je špatně. Měli bychom postupovat naopak. Nejdříve tedy zohledňovat ty standardy, vytvořit pro ně rámcové podmínky, protože v opačném případě to nebude fungovat a bude to mít obrovské negativní dopady na naše zemědělství. Povede to skutečně k tomu, že se u nás bude zemědělství ten sektor měnit, podniky budou muset dokonce i zavírat. I to je důležité vždy zohlednit, když hovoříme o blahu zvířat. A otázka pana Dorfmana, to byly ty náklady na standardy. A samozřejmě, že tam jsou i jiné faktory nákladové, ano, to je v pořádku. Tak to je, tato studie se zabývala zejména zejména těmi náklady na standardy a jejich dodržování, ale samozřejmě ty už jsou natolik tak významné, že ukazují, kde problém leží, kde přesně a ty ostatní náklady tam skutečně nejsou, ty je také třeba spolu zohlednit. My tam máme pouze ochranu životního prostředí, ochranu zvířat a bezpečnost potvarin. To bylo kvantifikováno v té studii. A dále otázka, co se musí udělat pro to, aby ta dohoda byla přijatelná. Domnívám se, že je skutečně nutné tu dohodu přizpůsobit nefunguje. Eh, když půjdeme cestou snižování cel a stanování celých kontingentů, že se to nejdříve tedy nastaví takto. Když máme tak obrovské rozdíly ve standardech, je třeba v rámci této dohody ještě jednou se podívat na to, jak zajistit cesty pro to, aby ta cla nebyly takovými těmi nách, ochranářskými nástroji ze staré školy, ale je třeba to vnímat i tak, že clo je nějaká ochrana kvality právě v případě, že jsou standardy rozdílné. A to, že rozdílné jsou, popírat nelze. Takže to je tak z krátkodobého hlediska, co se týče střednědobého výhledu, ta témata, o kterém hovořím, blaho zvířat, eh, ochrana rostlin, antibiotika, tam si myslím, že bude obrovský rozvoj a změny ve státech, státech Mercosuru. Namísto toho u nás eh, respektive u nich se až tolik nezmění, ale u nás to bude velice tematizováno a určitě to zpřísníme a tím se vlastně ty rozdíly ještě zvětší, takže pozor na to. Tady se nemůžeme jen tak bez ničeho vzdát těch ochranných nástrojů a to jsou cla. E, ano, je třeba si zvážit, jak tedy přistoupit k těm rozdílům ve standardech. Já zatím neznám žádný zajímavý názor, žádný, e, žádné možné řešení. Co se týče e, těch eh, specifických dopadů na jednotlivé země, na to je třeba se ještě podívat, je třeba, aby se tomu komise věnovala. A já tady výslovně varuji před tím, aby ta dohoda s Mercosurem předčasně vstoupila v přednost. Naopak, tady je třeba ještě jednou se přesně podívat na obsah eh, a nejdřív nechat eh, proběhnout ratifikační proces. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Timgury. A nyní na odpověď dám ještě slovo panu Pekovi Pesonenovi. Mnohokrát děkuji. Děkuji za ty připomínky a otázky. Já se na ně pokusím odpovědět trochu obecnějším způsobem. Nejdříve bych chtěl zdůraznit to, jak důležitý eh, je závazek evropských zemědělců vůči politikám, které řeší TZD v tomto parlamentu a také v dalších institucích. To je něco, eh, od čeho my neustoupíme. Vy eh, děláte důležitá rozhodnutí o naší budoucnosti a to je důvod, proč jsme zde samozřejmě také bezpečnost potravin je zásadní pro spotřebitele. My zde máme silný závazek a nikdy neohrožíme bezpečnost potravin a ani jednotný trh, protože víme z předchozích krizí, jak negativní má dopad ztráta důvěry spotřebitelů. To je velice destruktivní také z pohledu zemědělců a samozřejmě také z pohledu ekonomiky to je důvod, proč nespochybňujeme eh, bezpečnost potravin eh, v na evropském jednotném trhu. My se domníváme, že eh, naši úředníci v členských státech v komisi dělají věci dobrým způsobem a zajišťují bezpečnost spotřebitelů a potravin. Ale o to zde nejde. Problém je v tom, že zde máme dvojí standardy. A jak v červenci zdůraznilo generální ředitelství pro obchod, Eh, důležitost eh, Mercosuru pro eh, evropský průmysl je, aby se sem dostaly levné suroviny. To je přesně to, na co poukazujeme. To znamená, že zde vznikne tlak na ceny. A naši zemědělci Eh, musí ale dodržovat odpovídající standardy a příchod takovýchto surovin bude představovat eh, velký tlak na ceny a snižování cen. A to je důvod, proč máme zásadní obavy. A teď, eh, co znamená to téma kvality. V já jsem v Bruselu posledních 22 let. Evropská komise opakovaně zdůrazňovala, že zvýšíme konkurenceschopnost evropského zemědělství tím, že evropské zemědělské produkty budou mít větší kvalitu. Proč najednou má Mercosur eh, přivážet eh, levné potraviny do Evropské unie? Proč najednou mizí eh, vysoká kvalita evropských produktů? A věřte mi, že zde máme skutečně velké pochybnosti. I když samozřejmě volný obchod znamená určité příležitosti. Samozřejmě zde máme problémy, pokud jde o e, drůbe, švíno, olivový olej, e, olivy a tak dále. Samozřejmě my chceme plně využít e, příležitosti v těchto odvětvích ale skutečnost je taková, že tyto příležitosti jsou eh, velice maličké proti tomu, čeho jsme se vzdali na druhé straně. V podstatě ten poměr je jedna ku deseti. Bohužel, je mi to líto. Pokud jde o Kanadu, tam to bylo mnohem eh, vyrovnanější. V podstatě tam to funguje spíše opačným způsobem. A tam máme určitý pozitivní dopad eh, v, na evropské zemědělství abych reagoval na to, co řekl eh, můj eh, známý. Já jsem, já v podstatě mám podobné zkušenosti eh, za posledních 12 let. My jsme velice otevření, pokud jde o obchodní dohody, pokud jsou pozitivní z zemědělství. A, a pokud je o Spojené státy, samozřejmě eh, my zde vidíme velkou příležitost, pokud eh, můžeme eh, požadovat to, že se vyřeší otázky, jako je bezpečnost, označení původu, zeměpisné označení a tak dále. Víte, jak důležité je to pro evropské zemědělství. Takže to je něco, čím se musíme zabývat. Také ruská zkušenost poukazuje na to, že nemůžeme vystačit bez vnějšího trhu. A budeme mít, je potřeba mít detailní analýzu v jednotlivých odvětvích. Už máme um, některé analýzy, eh, například eh, ovoce a zelenina, eh, konkrétně pomeranče jsou nesmírně důležitým aspektem třeba pro Španělsko. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pokud je potřeba něco změnit, pokud je zde určitý tlak na změnu, potom je to to, co se zde považuje za evropskou přidanou hodnotu. Můžeme mít nějaká rozhodnutí, která nejsou založená na vědě, můžeme eh, zavést eh, eh, omezení na vlastní zemědělce, která neexistují pro import. Můžeme povolit některé nebo můžeme zakázat eh, technologie, některé technologie, které nepovažujeme za dobré v Evropě a zároveň tyto technologie eh, nezastavit eh, v našich importech? Já si myslím, že to jsou naprosto zásadní otázky, v podstatě schrnují to, o co nám jde. Mnohokrát děkuji všem řečníkům a také všem, kteří položili otázky. A nyní předám slovo spolupředsedkyni, aby, eh, nebo spolupředsed, ne, nyní předám slovo předsedovi, aby zahájil druhou část eh, slyšení. Liebe. Milé kolegyně a milí kolegové, nyní se dostáváme k druhému panelu dnešní odpoledne. A nyní máme možnost si vyslechnout, eh, respektive se detailně si zanalizovat různé zemědělské sektory. Zejména sektor masa, pak olivového oleje, stolních oliv, vína, ovoce a zeleniny. Máme již trochu spoždění a proto navrhuji, že bych i hned předal slovo Liamovi McHaleovi, je ředitelem evropských záležitostí Asociace irských farmářů a samozřejmě tady vítám také pana Šefera a pana Herrera, naše dva další panelisty. Pane McHaley, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. I represent the Irish farmers. Já reprezentuji irskou asociaci, která má 70 tisíce členů. V Irsku se naše ekonomika opírá o konkurenceschopný vývoz a my podporujeme obchod, ale ne obchodní dohody, které by měly různá odvětví dále oslabovat. Jsme eh, proti eh, uplatňování dohody s Mercosurem. Naše asociace eh, již doložila odpor vůči té dohodě s Mercosurem. Je to eh, třeba eh, kolem 6%. Eh, trh bojuje o přežití. Nemědělství, sektor chovu skotu představuje 10 až 15 tisíc eur. Takže vidíme, že nenastala správná doba na tu dohodu s Mercosurem a také Brexit. 300 tisíc eh, tun hovězího v Evropě je na trhu a tato dohoda eh, nabízí možnosti také pro další sektory, jako textilní eh, průmysl nebo také produkce whisky. Pro naše rolníky to tedy není nic jiného než nízké trhy. Eh, je to 19 eh, ekvivalent hmotnosti jatečně upraveného těla eh, a také zmraženého masa. Tady nemáme specifikaci podle jednotlivých projektů, tak bychom otevřeli tedy dveře pro dovoz ze zemí Merkusuru a jaké tu jsou tedy záruky, že to nebude hovězí nižší kvality protože by to bylo tedy ve prospěch posílat kvalitativnější e, zmražené hovězí, které by potom e, skončilo e, na stole nejrůznějších restaurací v Evropě. Očekávání, že tedy bude profit tím, že budeme usilovat o vyšší úroveň a to bude vytvářet tlak na ceny v Irsku my dostáváme 3,60 eur za kilogram ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla. Abychom eh, zareagovali na to, o čem hovořila paní Tim Gury. Je to jenom 1,2 spotřeby hovězího v Evropě, kde bychom se dostali na 14 kvalitativnějšího masa. To je tedy cíl eh, Mercosuru. To neznamená jenom jeden hamburger na osobu. Když se podíváme v současnosti na eh, ceny v eh, sektoru hovězího, kolik dostáváme tedy z Jižní Ameriky. Je to eh, na úrovni 11 eh, eh, eur za kilo. Je to více než 3 eura je to konkurence schopnější, než je nejlepší cena, za kterou to může prodat evropský rolník. Sleduje to tedy ještě další cíle, různé kvóty na 60 860 eh, tun eh, hmotnosti jatečně upraveného těla. A na základě návštěvy v Brazílii eh, hovořím o této zprávě. V roce 2006 jsme posuzovali standardy, které by mohly být akceptovatelné pro EU a dochází tam tedy k degradaci životního prostředí. Je to politika eh, pokácet a vy vypálit degradace životního prostředí a to stojí velkou cenu. A nyní o 13 let později DJ Sante vydalo tedy zprávu za rok 2017 na základě návštěvy a říká, že eh, PC písemné záruky eh, eh, Brazílie nejsou spolehlivé. Eh, to se ukázalo nedávno v červnu 2018, že tedy ty standardy nebyly uplatňovány. Tato zpráva stojí za to si ji přečíst a dále DG Santé řekli, že plánují tedy další návštěvu šéfů zpráv, šéfů veterinárních zpráv v Brazílii. A to bylo před 17 měsíci. A e, zjistili tedy důležité věci jako před 13 lety. Není to důvod k důvěře. Dále plán monitorování e, brazilské úřady e, při realizování plánu z roku 2013 ukázali, že jenom e, některé e, vzorky byly e, podrobeny testům. A dále, protože je to tedy striktní registr, registr brazilských vývozců, kteří smějí vyvážet eh, do Evropy, ehm, ale dostávají sem zvířata od těch, kteří nejsou na seznamu. Není tu dána plná vysledovatelnost a zpráva o zkoumání vzorků ukazuje, že tu není jsou žádné eh, údaje o stáří, o pohlaví, není tu dána žádná vysledovatelnost zvířat v případě neplnění. To jsou tedy dobré zprávy pro eh, zemědělství a mléčný sektor. A jak bychom mohli tedy eh, ty ztráty eh, kompenzovat 10 eh, tisíc malých a středně velkých podniků. A je to tedy 28% eh, za desetileté období, ale v rámci Mercosuru je eh, Brazil eh, atraktivní možnost vývozu. Ta potřeba v roce 2016 byla přes milion tun. Řekl bych, že 3000 tun jsou bezcelné kvóty. A to je tedy jenom skromné množství. Komis se zdůraznila začlenění této kapitoly eh, udržitelnosti a Brazílie se také eh, veřejně k tomu zavázala, eh, kam jsme se nyní dostali. A to je není ani přesvědčivé, ani ujišťující. Chceme čekat do roku 2025 nebo 2030, než budeme hodnotit tyto závazky můžeme jim důvěřovat. Pokud Evropa má k dispozici technologie, tak by měla zajistit jejich plnění využití satelitů. Je to přes eh, milion hektarů eh, v roce 2030 a my jsme eh, viděli v létě ty oblaky kouře nad amazonskými pralesy. To opět neposiluje naši důvěru. A já vás žádám, byste podpořili takovouto dohodu, jaká tedy bude produkce v budoucnu pracovní eh, příležitosti v zemědělství, v venkovních oblastech. My stanovujeme eh, cíl eh, dosáhnout uhlíkové neutrality. Zemědělství je jedna z oblastí. Tady jsou travní porosty, rašeliné oblasti. Evropa potřebuje zemědělce v těchto oblastech, abychom podpořili tento přechod eh, k uhlíkové neutralitě v roce 2050. A neměli bychom tedy dopustit vyprodávání té eh, zemědělské produkce vzhledem eh, k dohodě s zeměmi Mercosur, tak si vážíme vyjednávacího týmu. Komise Eh, tak vytváří precedent, eh, kdy eh, jde také o různé dovozy z Kambodži, z Myanmar a ta dohoda byla realizována příliš pozdě a představovala příliš málo, aby to mělo dopady na trh. V roce 2009 byly dovozy z Kambodži v oblasti rýže 11 tisíc tun to se eh, podstatně navýšilo v roce 2013 a v prosinci tohoto roku tedy požadujeme implementaci bezpečnostní doložky eh, zájmy eh, zemědělců byly ignorovány. V roce 2018 bylo zahájeno vyšetřování na základě stížnosti průmyslu a nyní se dovážejí 393 tun rýže z Kambodži a Myanmaru. A eh, jakou škodu způsobila tato doložka průmyslu? Rolníci řekli, že ceny nejsou eh, dostačující a že eh, průmysl získal veškeré výhody. Jeden milion má být eh, vyčleněn eh, pro nápravu narušení trhu. A to by mělo být eh, distribuováno pro sektor skotu. A já se obracím na Kopa Kožeka, aby nepodpořili tuto dohodu, bychom eh, tedy eh, pro zatímní implementaci eh, dohodu s Mercosurem v současnosti nepodpořili. Děkuji, děkuji mnohokrát. Pane McHale, a hned předávám slovo dále panu Jean-Michel Šefrovi, který je předsedou Anvolu, eh, asociace eh, producentů drůbežího masa z Francie. Nyní půjde o drůbeží maso. Máte slovo, pokuste se dodržet 10 minut, prosím. Děkuji, dobrý den všem, děkuji za pozvání sem do výboru pro zemědělství a udržitelný rozvoj. Já jsem francouzský zemědělec, působím v sektoru drůbe žího masa v Alsavsku působíme. My máme asi 610 tisíc zaměstnanců v sektoru drůběžího masa v Francii. My jsme začali bych začal s prezentací tím názvem. Musím říct, že momentálně Evropa dovází čtyři čtvrtinu drůbe, kuřat, které spotřebovává. Čtvrtina se již dováží. Já musím říct, že vůbec eh, drůbeží maso je nejvíc potřebované v celém světě, což je dobré, protože je to dobré maso. Ty hlavní producenti jsou Spojené státy, Čína, Evropská unie, pak Brazílie, ale když se podíváme na obyvatelstvo těch různých zemí, tak vlastně z toho vyblívá, že máme ob dva velké eh, producenci a vývozci, a to je zejména Brazílie a USA jaké jsou pro nás rizika, které vyplývají z dohody s Mercosury. Ty rizika jsou důležité, jsou obrovská. Tady to vidíte. Objemy, druh masa, které je dováženo do Evropy. Tady v zásadě Máme asi 900 milion tun eh, drůbeže dovezené a z toho průměru polovina pochází z Brazílie. Trošičku to po, po, máme tam určitý poskles v poslední době, protože tam byly ty obrovské problémy s těmi sanitárními podvody, ale musím říct, že od prvního trimestru 2019 se nám to zase narůstá. Opět nám narůstá dovoz drůbeže z Brazílie. Třeba si uvědomit, že Brazílie je to více než 460 tisíc tun celkově dovezené drůbeže. Takže tady vidíme, že vlastně tato drůbež je nejtrvážená do EU. Je to třikrát více než hovězí, čtyřikrát více <clears throat> než další typy masa. A je třeba si uvědomit, že těch 900 tisíc tun drůběže, to není pou, to je pouze drůběž, takže to není vůbec celá družet, ale vlastně to, co nejvíce lidé spotřebovávají z drůběže. Nyní tedy 25% vlastně druběřích řídků pochází z zemí mimo EU, což je obrovské číslo, je to ta jedna čtvrtina, jak říkám. Tyto obrovské olovy tady jsou a pokud tady bude dohoda s Mercosurem, tak se k tomu přidá ještě 180 tisíc dalších tun. Takže budeme importovat asi milion tun těch 180 tisíc dodatečných tun, to je 5 milionů kuřat za týden. A momentálně se to produkuje v EU, ale tady to bude jaksi nad to ještě dováženo ze zemí mimo EU. To je obrovské číslo. E, jak to tedy vypadá? Ono se to nebude týkat pouze zemědělské produkce, ale celého odvětví. A musím říci, že to bude asi 5% ten rozdíl. Co ti mám na mysli? Například emise skladníkových plynů a my nejak My tady máme velice přísná pravidla. Zemědělci musí velice investovat, aby zlepšovali kvalitu vzduchu, ale v zemích Merkuru žádné takovéto ustanovení neexistují. Salmonella. Každý evropský producent musí mít analýzu každého kuřete, které vyprodukuje, co se týče salmonely. Oni to tak nemají. Oni například už mohou krmit masokostní moučku, u nás je to zakázáno. GMO nemají vůbec žádné předpisy. Antibiotika my v Francii a v Evropě je to podobné snižujeme používání antibiotik v, během chovu asi o 50% během posledních let. Jsou to obrovské náklady, my se o to snažíme Snažíme se mít takovéto programy proti ATB, abychom bojovali s rezistencí. Velice jsme investovali do vzdělávání eh, zemědělců a také pracovníků na jatkách. Také jsme investovali do biosecurity v oblasti chovu a jatek. V zemích Mercosuru toto vše není vůbec povinné, což samozřejmě eh, vede k tomu, že my máme mnohem vyšší náklady na produkci. Ještě několik čísle. Brazíla stejně jako Ukra- Ukrajina Tady máme 24% méně nákladů na produkci než u nás v EU, kde je na 22%. Takže je velice těžké nějakým způsobem konkurovat takovýmto producentům. Další fenomén, ehm, já bych tomu nazval potravinovaná svrchovanost. Globálně Brazílie dnes, je to druhý celosvětový produktér a první vývozce vůbec, to je gigant, který má tak obrovské podniky, které jsou schopné strašně snižovat náklady. A my tolik již dovážíme dnes drůbeže z Brazílie, že oni mohli tak snížit náklady, že skutečně jsou schopni eh, drůbež prodávat za velice nízké ceny. A nyní vidíme, že v podstatě již dnes Brazilci vytváří ceny naší evropské drůbeže, tak to je také otázka svrchovanosti. A jiný je tedy jasné, že vy jste hovořil o těch skandálech s tím skaženým masem Brazílie. Je tam korupce. Eh, inspektoři z Brazílie podléhají korupci, to je doloženo. Policie brazilská nezasáhla, což vede také k tomu, že naše, naše sanitární orgány ty zasáhly a zablokovaly ty dovozy toho skaženého masa. Takže ano, Evropská unie už se zhostila své práce dobře. Co se týče brazilské drůbeže, ta byla také zablokována což vlastně vysvětluje to, proč eh, tak, eh, se to tam snižovalo, eh, ty dovozy, ale nyní už to zase roste. Je třeba si tedy uvědomit, že třeba aby unie ještě posílila kontroly, proto abychom byli velice nároční, jak na importy, stej, měli na ně stejné na požadavky jako na naše vlastní výrobce jejich produkty. Tedy musím říci, že již nyní tady máme 900 tisíc tun dovozů v oblasti kuřete. Nevíme, proč tady přidávat další tisíce tun, to už je naprosto nepochopitelné. A nakonec se tam dodalo 180 tisíc tun, což bylo mnohem více než plánování. My tedy vidíme, že třetina veškerých spotřebovaných kuřat pak bude vlastně vyráběna někde jinde než Evropské unii a jak zvládat globálně ty ceny. Samozřejmě my v podstatě vidíme, že na našem evropském trhu ty ceny vytváří někdo úplně jiný. Ale to samozřejmě není pouze Mercosur, který v nás vyvolává tolik obav. Je to také Brexit. Brexit nás bude stát milion tun. To bude dodatečný drůbež, dodatečné kořata na trhu. Proč? Protože tím, že vlastně padnou ty kvóty EU. To, to jsou tedy kuřata, které pochází z Velké Británie k nám. Povede to k tomu, že vlastně zemi, jako je Polsko a Nizozemsko, ještě navýší své respekty. A toto se může ještě jaksi přidat jako dodatečné riziko na náš evropský trh a navýší to naše náklady. Dále. Máme dovozní kvóty 120 tisíc. Proč? To bylo v důsledku chyb komise, to byla špatně zvolená celní nomenklatura, zejména během vyjednávání. Je tam určité celní linie, která se mm, e, týká zpracovaného masa, to se týká dohody s Ukrajinou, takže Ukrajinci sice nemohli dovážet celá kuřata, ale on je prostě tedy rozdělen na určité jednotlivé typy masa a tímto způsobem vlastně zadními vrátky dovezli do Evropy mnohem více dalšího masa, než vlastně mohli můžeme tedy říci, že eh, drůbež je skutečně nejvíce dovážený typ masa, ale již v roce 2015 udělala teda eh, komisi chyby, jak s Mercosurem, tak s Ukrajinou a tím se ještě asi o třetinu navýšilo vůbec celkový objem. Musím říct, že trh je plně saturovan, nemůžeme akceptovat žádný další nové nárůsty. Čím více budeme akceptovat drubež Brazílie, tím více budeme akceptovat to, že vlastně naši evropští operátoři už budou, nebudou moci nějakým způsobem zasahovat do cen. Nakonec bychom mohli skončit s 1,2 miliony tun dovezeného kuřete. Ještě několik čísel z Francie, protože já si myslím, že ta situace je obdobná ve zbytku Evropy. Tady vidíte, že ve Francii tady máme nárůst dovozu porovnání s produkcí, ta se také navyšuje, ale tady vidíte, že e, rozdělení tedy trhu ve Francii, podobně to bylo v ostatních zemích, co se týče trh spotřeby doma, v domácnostech, e, to jsou tedy ty řetězce obchodní. Tady vidíme, že každý v podstatě si spotřebovává své ve své zemi. Myslím, že je to dobré protože je dobré, že se tedy francouzské maso prodává ve Francii, německé v Německu a tak dále. Tady máme velkou koncentraci zejména co se týče těch zpracovaných produktů v restauracích a doma. A tady se nám to vyvíjí skutečně rabidním způsobem. Vidíte to na těch číslech. Hm, to je ta křivka, křivka spotřeby doma. Ta se vlastně neustále klesá takže to je to doma zpracované maso v kuchyni, to je realita. Ale co nám narůstá, to je ta křehká drůbeže hm, mimo domovy. Tedy jsou to zejména zpracované produkty a restaurace, tedy ne doma. A tady vlastně to nemáme jasně označené. A e, ty dovozy vedou k tomu, že ten trh je ještě křeštější než dříve. Potřebujeme tedy, abychom přesně věděli, odkud pochází ty zpracované produkty a produkty, které jíme v restauracích. Není možné, abychom schválili v té současné podobě dohodu s Mercosurem a dále. Jistě se mnou budete souhlasit jakožto poslanci. Je třeba, aby Evropa hlídala dodržování mezinárodního práva a práva vyplývající z VTO. To je, myslím, zásadní. Měli bychom tedy hledět na to, aby se respektovala mezinárodní pravidla a tak, aby se měla respektovat klimatické normy, blaho zvířat, eh, sanitární předpisy. A náš problém spočívá v tom, Evropská unie by si měla vyjasnit svůj postoj. Momentálně v dohodách VTO Není možné zeleněvat všechny ty normy environmentální, klimatické a blahozvídat, protože ty dohody VTO vlastně zabraňují našim vyjednávačům, abychom tam měli podmínky, které půjdou až přímo k producentovi. Tady my se dostáváme pouze k produktu. My tedy potřebujeme jít ještě dál, co se týče eh, dohod v rámci VTO. O, je třeba zajistit, aby byla dodržována naše pravidla a aby si Evropa hlídala to, že se bude dodržovat to, co chce v oblasti klimatu, zdravotní předpisu a tak dále. Děkuji mnohokrát. To on... No, děkuji velice, pane šéfe, budeme hned. No, mnohokrát děkuji panu šéfrovi. A nyní předám slovo panu Augustímu Hererovi, který je eh, ředitelem španělských zemědělsko-potravinářských družstev. Budeme hovořit především o olivovém oleji, olivách, stolních olivách a zelenině a ovoci. Eh, Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení poslanci, členové výboru AGRI a v Evropském parlamentu. Chtěl bych využít tuto příležitost proto, abych vám vysvětlil náš postoj k dohodě mezi Evropskou unii a Mercosurem. Já zastupuji zemědělsko-potravinářská družstva v AME eh, ve Španělsku. Eh, je náš asi tři a půl tisíce družstev. Eh, 1 milion zemědělců, má asi 31 tisíc milionů euro ročně, představujeme 60 konečné produkce zemědělství ve Španělsku a 30 fakturace celého zemědělsko-potravinářského průmyslu. 32 naší fakturace jsou prodeje mimo Španělsku Většina je v EU, asi 70 a postupně roste také odbyt ve třetích zemích a snažíme se hledat nové odbytiště. Jsme družstva a, a tak e, nám jde o to využít, e, využívat nových příležitostí ve třetích zemích. Kromě toho nám jde ale samozřejmě také o to, aby se naše aktivity vyplácely. Jde nám o to, abychom zde měli přínos pro celý eh, hodnotový řetězec. Eh, my jako zemědělsko-potravinářstva a družstva eh, chápeme, že je velice důležité mít celosvětový trh a že je zároveň třeba mít regulaci uvnitř evropského trhu. Věříme ve vnitřní trh EU a věříme v evropský projekt. A z tohoto důvodu se snažíme eh, o to, abychom poukázali na některé výzvy, kterým čelíme. Eh, za prvé je třeba, aby Evropská unie byla vnímána jako eh, jedna jednotka ve světě. Není možné otevírat naše trhy třetím zemím a ve chvíli, kdy dojde na export, aby každý členský stát musel vyjednávat sám. Evropská komise musí nejenom dojednat vstup zboží zvenku, ale zároveň dohlížet také na to, aby třetí země dodržovaly eh, pravidla a nezaváděly neobchodní překážky. Víme, že je zde vůle řešit tuto otázky, ale v tuto chvíli celá řada našich obchodních partnerů se snaží Evropskou unii rozdělit. Zavádějí selektivní překážky, například celá zavedená USA na víno, olivy, olivový olej a tak dále. To je příklad velkého poškození a znamená to také určité oslabení Evropské unie naši zemědělci vidí, jak některé členské státy si sami vyjednají eh, výhody pro svá odvětví a e, nakonec některá odvětví, v podstatě, která nejsou součástí žádného konfliktu e, s USA, e, na něj je obrovský negativní dopad. Zároveň je třeba, aby zde existovaly systémy kompenzace pro evropská odvětví. Za druhé, Domníváme se, že je třeba, aby zde existovala reciprocita v jakékoliv dohodě. Bez reciprocity eh, se často je možné soustředit pouze na obecná čísla o ehm, importu eh, či eh, tedy exportu, nicméně často se zapomíná na negativní dopad, na narušení rovnováhy tím, že se dovážejí levnější produkty ze třetích zemích. Především ve chvíli, kdy ehm, ehm, podniky, které exportují, asi vydělávají, ale podniky, které jsou aktivní pouze ehm, uvnitř eh, trhu na ty mají odpovídající dohody jenom negativní dopad. Je třeba si být vědomi toho, že je velice těžké kontrolovat to, aby importované zboží eh, dodržovalo eh, pravidla pro evropskou produkci, například eh, ochrana životního prostředí a další požadavky. To jsou náklady pro evropské producenty. Je, ty, tyto požadavky není možné kontrolovat ve třetích zemích je třeba, aby inspekce eh, ve třetích zemích byly přísnější, tak aby importované produkty nekonkurovaly jenom cenou, ale eh, také nespravedlivě tím, že nemusí dodržovat eh, takové předpisy. Pokud jde o e, dohodu s Mercosuru, slyšeli jsme o dopad na odvětví hovězí a drůbeže. E, ve Španělsku také máme tato odvětví a souhlasíme s tím znepokojením. E, já se budu soustředit především na produkci vína, některých druhů ovoce, zeleniny, olivového oleje a stolních oliv. Ehm, eh, reciprocita a kontrola dohod, to je něco, co je naprosto zásadní. Také eh, u dohody s Mercosurem. Mercosur má 270 milionů eh, obyvatel a tak je to obrovský odbytní trh, potenciální odbytní trh. Je třeba, abychom zde využili přidané hodnoty evropských produktů a také chráněných zeměpisných označení. Nicméně tento potenciál může zůstat pouze pouze na papíře ve chvíli, kdy se eh, ty dohody nebudou eh, správně eh, prosazovat. Existuje zde nedostatek důvěry, pokud jde o naše komerční obchodní partnery. Mercosur není integrovaný trh a existují zde velké problémy na tomto trhu. Existují také pochybnosti, pokud jde o kontrolu kvality a sanitárních eh, požadavků u producentů. Eh, zároveň eh, některé produkty považujeme za citlivé a domníváme se, že tyto produkty nebyly dostatečně zohledněny při vyjednáváních. Příkladem je um, Eh, džus z mm, pomerančů. Eh, Brazílie už kontroluje 90 eh, trhu EU. Je skutečně nutné zde snížit cla na nulu. Je to odvětví, které už mnoho let trpí kvůli dovozu z Jižní Afriky, Egyptu, Maroka a dalších zemí. To představuje až 965 tisíc tun dovozu toto je skutečně něco, co může vést k tomu, že eh, se naprosto, že naprosto zmizí eh, odvětví produkující eh, pomerančový džus v Evropě. Kromě toho Ehm, zde eh, existuje problém s rýží, eh, je zde obrovský tlak ehm, kvůli dovozu z azijských zemích a také kvůli ehm, systému vše kromě zbraní. Narost eh, také, a také v důsledku dohod s Malajzí a Austrálií a Indií. Ehm, ta kvóta 60 tisíc eh, tun eh, bez cel z Mercosuru se může zdát malé, ale eh, pouze se to připojí ještě k těm 1,35 milionům tun, které už se dováží do Evropské unie. Asi zde už nezbyde žádný prostor pro evropské producenty. Evropská unie představuje také 60 ehm, odbytiště nebo promiňte, promiňte 60% produkce, celosvětové produkce vína, ale je zásadní ehm, zajistit eh, nadále konkurenceschopnost eh, tohoto odvětví. Ehm, dohoda s Mercosurem může pomoci eh, evropským vinařům ve chvíli, kdy se vyřeší problémy, kterým čelí naši exportéři. v, tuto chvíli existuje negativní bilance z Brazílií, pokud jde o víno. Brazíl, to je, Brazílie je hlavní trh e, v Mercosuru. Ehm, došlo zde ehm, nebo Brazílie představuje 120 e, potenciálních e, spotřebitelů vína. Nicméně Ehm, exportujeme pouze 36 milionů ehm, euro a importujeme na 170 milionů euro eh, z Brazílie. Je třeba ve vyjednávání vyřešit tyto otázky tak, aby evropský vinařský eh, sektor eh, z toho mohl profitovat. Je zásadní, aby bylo ehm, aby evropská vína měla na brazilský trh stejný přístup jako vína z Chile a Argentíny. Je také třeba harmonizovat eh, praktiky týkající se um, označování. Je třeba snížit byrokracii, zajistit eh, jistotu plateb a zároveň zajistit ochranu zeměpisného označení. Uh, my se domníváme, že je e, zásadní, aby existoval, aby zůstala cla pro e, přinejmenším argentinský mošt, aby se tak e, udržela konkurenceschopnost. Kromě toho nechápeme, proč ty lhuty pro liberalizaci exportu z Evropy jsou delší než naopak. Například pokud jde o olivový olej 15 let a 4 roky. Vůbec nechápeme, proč jsou zde takovéto rozdíly také eh, nechápeme, proč eh, by se měl zrušit systém kontroly cen eh, u vstupu u ovoce a zeleniny. Tyto kontroly jsou pro nás naprosto zásadní. Je třeba, aby nebyly odstraněny. Dámy a pánové, vážení poslanci, když eh, vyjednáváme obchodní dohody, eh, není možné, abychom otevřeli dveře nerovnováze. Je třeba, aby zde byl pozitivní přínos takovýchto eh, dohod není možné, abychom, aby se zemědělci stali oběťmi takovýchto eh, dohod. Je třeba, aby se eh, zisk eh, zemědělců mohl potenciálně zlepšit a abychom takovýmito dohodami vytvořili trh, který bude vyrovnanější a který bude mít stejná pravidla. Děkuji. Děkuji všem třem panelistům a nyní následuje zase kolo otázek a odpovědí. Prosím, dodržte stanovený čas, protože máme už půl hodiny spoždění a také bychom chtěli dát slovo komisi. V 18.30 skončí tlumočení. Nejprve tedy dávám slovo kolegyni Akila. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je jasné, eh, že všichni panelisté řekli, že tato dohoda s Mercosulem má negativní dopad na naše zemědělství. Eh, Máme zde také eh, různé standardy. Pokud jde o středomořské produkty, je vidět, že se nedělá všechno pro to, aby se tyto produkty chránily, tak jako se to dělá u ostatních produktů. Pan Herero, pane Herero, mě by zajímalo, co si myslíte o tom, jakým způsobem by bylo možné zlepšit tu dohodu, abychom lépe chránili středomorské produkty. Máme zde také komisi v sále a já bych byla ráda, aby nám řekla konkrétní údaje týkající se importu pomerančového čusu z Brazílie, protože, jak řekl pan Herero, to má obrovský vliv na ceny tohoto džusu ve Španělsku. Já si myslím, že by bylo dobré mít k dispozici tyto údaje. Nadále očekáváme eh, dokument, eh, který eh, nám komise slíbila o dopadu této dohody s Mercosurem na evropské zemědělství. Ještě jsme tento dokument nedostali. Kolegyně Šravěpírik, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám otázku na komisi. Pane Klárku, ráda bych, abyste mi osvětlil následující věc. Je to pravda či ne? Naposledy jste říkal, že čekáte pouze omezené dopady, ale dnes jsme vyslechli zcela jiné názory. Já bych ráda věděla, co to bude znamenat například v oblasti hovězího, drůbežího vína, mlečných produktů. Prosím, jmenujte nám konkrétní čísla. Já jsem já působím také ve výboru pro mezinárodní obchod, takže i z toho pohledu mě to zajímá. Zajímaly by mě skutečně konkrétní čísla, možné tendence a vývoj, dopad na zemědělce, zejména na rodinné zemědělské politiky v Evropě. Pokud ta dohoda projde, jak to bude vypadat? Budou z toho mít jiná odvětví výhody na úkor zemědělství? Měli bychom tedy zcela přesně vědět, jak tedy ty věci se budou pak vyvíjet dále. Děkuji kolega Flanagan. Last year, uh... Minulý rok jsem byl na mimořádné schůzi a byl tam John Clark z generálního ředitelství pro obchod a tam na té schůzky eh, v podstatě všichni eh, poukazovali na to, že se jim ta dohoda s Mercosurem nelíbí a eh, John, myslím, řekl, no tak to proběhlo dobře. A Poté proběhly volby a když byly volby, probíhalo vyjednávání s Mercosurem. A v podstatě, než jsme se sem vrátili, on podepsal tuto um, předběžnou dohodu. Ale je to v podstatě špatný vtip. Veřejnost to nechce, protože chtějí kvalitní potraviny a zemědělci to také nechtějí. Nemělo by smysl v podstatě udělat přestávku e, v těchto dohodách, spíše než abychom rozhazovali peníze. V tuto chvíli se e, hovoří e, v EU o tom, co uděláme s víceletým finančním rámcem a kde najdeme peníze. V červnu jsme um, irským um, uh, farmářům uh, dali uh, peníze z Evropské unie, ale jenom proto, abychom mohli importovat více hovězího z Argentíny v roce 2018 to bylo 270 tisíc eh, tun. Eh, místo, abychom dávali peníze eh, producentům hovězího v Irsku, aby přestali své aktivity, nemělo by spíše smysl, abychom uvalili vyšší cla na produkty z Mercosuru. Mě by zajímalo, co nám na to odpovíte. Já už jsem na tu odpověď čekal hodně dlouho. Mnohokrát děkuji kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji panelistům. A já mám konkrétní otázky. A tato komise chápe argumenty, má jasné argumenty. Samozřejmě je potřeba mít obchodní politiku, ale zároveň chránit naše produkty. Mě by zajímala ta otázka hovězího jaké jsou průměrné náklady na vaši produkci, jaká je průměr, eh, jak je průměr eh, na produkci v Evropě eh, nebo v Irsku nebo ve Francii ve srovnání s celosvětovým průměrem, s celosvětovými náklady na produkci. V zde v Evropském parlamentu samozřejmě jsme velice citliví na to, aby se obětovala některá odvětví kvůli podpoře jiných odvětví. To samozřejmě nechceme. Jak řekl kolega Herero, jsou zde některé zásadní body. Jak můžeme změřit, jestli eh, blahobyt zvířat a otázky životního prostředí, jestli tyto věci jsou dostatečně dodržovány, jakým způsobem se to dá kontrolovat? Děkuji, kolega Tarabila. Děkuji, já jsem velice rád, že máme dnes takovouto debatu, protože možná poprvé tady většina kolegů, nezávisle na to, z jaké politické rodiny pochází, vidí velice skepticky tuto dovodu. Proč? Protože skutečně ničí celou řadu naší evropské produkce. Opětovně DigiTrade ukazuje, jak je naprosto neschopná považovat zemědělství jakožto důležitý sektor. A ona často prostě to zemědělství obětuje v celé řadě těch eh, dohod o volném obchodu. A tady je to totéž. A tady není, může, nemůžeme odlišovat mezi středobozím a střední či severní Evropou, ale tady jde o to, abychom odlišovali tyto dvě věci. Když se podíváme na ty dohody, měli bychom je spíše chránit v tom smyslu, že bychom měli chránit naše základní komodity, cukr, víno, maso, a ne dovážet je z druhého konce planety. A můžeme chránit více naše vlastní komunity. A také i zpracované produkty, jakožto je víno, olivový olej. Měli bychom lépe chránit země na naše suroviny. Co si o to myslíte? Děkuji. Kolega Kučmouk. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na tomto panelu a již na předešlém panelu jsme si celkově vysvětli šest expertů z různých zemí, z různých zemědělských odvětví. A já, když jsem tomu tak naslouchala, tak jsem neslyšela jeden jediný pozitivní hlas pro dohodu s Merkosovem. Všichni se vyjadřovali spíše negativně a částečně hovořili někteří panelisté i o katastrofě, například irský expert, který hovořil o sektoru hovězího masa. V tomto kontextu je zvláštní, že Evropská komise se i nadále snaží nás přesvědčit o tom, že tam problémy nejsou, že dohoda je pro nás výhodná a že nebude představovat problém pro evropské zemědělství. Když teď naslouchám našim expertům a tak postavím ty jejich názory proti tomu, co říká komise, tak skutečně jsem zděšen, protože mám pocit, že komise vůbec neví, jak strašlivé dopady tato, hodno, tato dohoda bude mít. Děkuji, pan Buda. Děkuji mnohokrát. Mám dvě otázky, velmi stručné, na Evropskou komisi. Co nám může komise říci, či co může říct Evropskému zemědělci? Jak mu vysvětlí, že už on nemůže skrmit masokostní moučku, ale jeho kolegové z Latinské Ameriky ano. I když se ví, že je škodlivá pro zdraví. Další věc, vysledovatelnost hovězího masa. Jak zajistíte v Br- za podmínkách, které panují v Brazílii, že ta to bude? Brazílie neexistuje, protože není registrována eh, ušní známka, to číslo zvířete eh, například na jatkách. Takže jak chcete zajistit eh, vysledovatelnost veškerých těchto dovážených produktů? Já si myslím, že můžeme říct, že ta dohoda je skutečně velice špatná. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem třem panelistům. Především bych chtěl poděkovat panu Augustínu Herérovi. Souhlasím s tím, čím je znepokojen a také s tím, co dnes odpoledne řekl. Jedna věc mi připadá zásadní. Je zde obrovský potenciál eh, pro malé i střední podniky na obou stranách Atlantiku. To je určitě evidentní ale přesto um, zde jsou určité obavy. A aby zmizely tyto obavy, je zásadní, aby nám komise předala informace, které už jsme, o které už jsme požádali opakovaně při mnoha příležitostech. Je potřeba, abychom se podívali na potenciální dopady, které mohou být závažné. E, zároveň ale si myslím, že je důležité, abychom si uvědomili, že volný obchod neznamená nutně nebezpečí pro zemědělce a chovatele dobytka. Je třeba bránit volný obchod, ale zároveň je třeba prosazovat odpovědnost a spravedlnost. Ať už v jakékoliv obchodním vztahu. Je třeba, aby z toho zemědělci nevyšli jako někdo, kdo je ohrožen. Bylo by dobré, aby komise předala tomuto parlamentu co nejvíce konkrétních údajů údajů a informací, abychom zajistili, že tato dohoda eh, nebude mít negativní dopad a bude spravedlivá. Děkuji, kolegyně Sander. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našim třema expertům za informace, které byly velice vhodné, velice přesné, eh, které nám umožnily dobře pochopit, co už jsme v podstatě věděli, a totiž to, že dohoda s Mercosurem bude destabilizovat, někdy i zničí celou řadu našich eh, zemědělských odvětví, hovězí, drůbež, ale také cukr, etanol a řadu dalších. Co je ještě zajím, nejvíce překvapuje na tom, že vy, no, nám se vždy říkalo, ano, jsou tam požitě, ale to bude mít zase dobrý dopad na jiné odvětví, to nám vždycky říkali, i na jiná zemědělská odvětví. Ovšem my jsme nyní viděli například na příkladě sektoru vína, a v některé geografi- zemědělská označení, tam také to začíná být problematické, kritiky se objevují a tady vidíme, že dokonce i pro ta odvětví, která to mělo být dobré, to až tak dobré nebude a proto mám velice jednoduchou otázku na komisi, které, vy tedy to vyjednáváte, tu dohodu, a chcete, abychom ji dohodli. Já se ptám, jak můžeme vůbec v tomto kontextu ještě hovořit o vyvážené dohodě? Děkuji vám. Děkuji kolegyně McInnes. Um, Děkuji, pane předsedo. Jenom jednu připomínku v prvé řadě eh, vzhledem ke všem těm eh, pochybnostem. Jak tedy probíhá tato eh, dohoda? Jak tu zaznívá hlas evropských zemědělců? A za druhé, drůbeží maso pro mě bylo zajímavé si vyslechnout ty detaily a také ohledně používání masokostní mou poučky. Eh, znamenalo by to tedy přesun eh, evropské produkce drůbežího a dále ještě může to způsobit obrovské obavy eh, na úrovni zemědělců, jako třeba v Irsku, jak jste o tom hovořili. A je, je tu tedy myšlenka kompenzace, to si eh, zemědělci nepřejí. Oni chtějí tedy eh, fungovat na trhu. A pokud pokud tedy se bude dostávat hovězí eh, na trh ze zemí Mercosuru, budou eh, mít méně a to způsobuje obavy. Děkuji, kolega Madu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych také chtěl eh, poděkovat našim řečníkům za jejich příspěvky. Mám také Eh, tady otázku. A já si myslím, že je to otázka za milion eur. Eh, v kontextu toho, co jsme vyslechli, eh, to, co tady vidíme v Jižní Americe a také v některých zemích v EU. Tady si myslím, že jsme, máme před sebou dohodu, která pokud by měla být skutečně aktivována, tak před sebou má ještě velmi dlouhou cestu. Já se tedy chci zeptat na jednu otázku, která možná není za milion, je relativně jednoduchá. Já se ptám, kdyby ty zavědnávání probíhala tak, jak by měla, bylo to skutečně tak, že se vlastně obětovalo to zemědělství, jak tady bylo řečeno? Já si myslím, že kdyby se dělala ta dohoda správným způsobem, tak přeci tam měla mít nějaká listina toho, jaký přesný dopad to bude mít na evropské zemědělce. To je přesně to, co chceme vědět abychom mohli našim zemědělcům mohli ukázat, podívejte se, první, ty a ty konkrétní dopady. Děkuji. Vielen Dank, Kollegin Schmidbauer. Děkuji, kolegyně Schmidbau, děkuji mnohokrát. Já bych se ráda připojila ke kolegovi Amarovi. Ty požadavky, které bychom vlastně měli mít, já už jsem hovořila o tom, že jsem například, proto aby tady byla povinnost označovat původ a za to budu bojovat. Děkuji také za ten příspěvek od Růbeži, kde to bylo také velmi dobře osvětleno. Než jsme si vysvětli výborné příspěvky a výběrná čísla ke Světovému dnu potravin, doslechli jsme se eh, o tom, jak důležité jsou zdravé potraviny a že lidé čím dál tím více eh, potřebují potraviny mimo domov a že je třeba, aby byly také potraviny dobře označovány. Já si myslím, že každý členský stát by se měl zamyslet nad tím, jak to zařídí. Školní kantýny, eh, školky dětské a tak dále. To si myslím, že by v sobě skýtalo výbornou příležitost pro evropské zemědělce. Děkuji. A tady mám ještě kolega Dusela a kolega Pito. Ještě nějaký další zájemce o slovo? Ne, takže kolega Desel. Prosím, děkuji pane předsedo, děkuji také našim třema panelistům. Byla to, byl jsem rád, že jsem tady se takto mohl vyslechnout odporníky, kteří nás podpořili v tom, co jsme si tady na výboru mysleli. No totiž to, že dohoda s Mercosurem může trestat a mít negativní dopad na určitý počet odvětví. Já jsem také ve výboru INTA a tady si myslím, že je třeba eh, současně řešit otázku potravinovou a zemědělskou v těch mezinárodních dohodách, ale trošku jinak než dosud. Myslím si, že bychom se měli i nadále snažit nacházet řešení které vnesou trochu více jistoty v oblasti reglementace. Evropa by také měla vnést do toho více koherentnosti. Nemůžeme neříkat zemědělcům, že jim snížíme rozpočet na SZP a zároveň, že vystavíme konkurenci zemědělců z jiných zemí, které nemusí plnit stejné standardy. Takže prosím, buďme koherentní. Děkuji a nyní kolega Bido. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bych se rád vrátil k základu. Nikdo tady si myslím, nespochybujně ty veškeré dobré dopady dohod o volné obchodu, to je v pořádku, ale chceme, aby potraviny zůstaly prvotní potřebou a není možné, aby i nadále vlastně se vyměňovaly za nějaké jiné výdobytky, například proto, abychom dělali obchod s produkty, které nejsou tak nutné. A myslím si, že nyní, když všichni hovoří o klimatických změnách, o tom, že mizí biodiverzita, tak v tomto kontextu je nadále tady máme dohody, které vlastně vedou k čím dál tím více ničení biodiverzity a k čím dál tím horším dopadům na klima. A já se tedy ptám komisi, respektive apelu nejně, ať se vrátí k rozumu a splní to poselství, které jsme vyslali vůči voličům, totiž, že nám jde o biodiverzitu, že nám jde o klima a že nám jde také o to, abychom měli potravěnou svrchovanost. Děkuji. Předseda, děkuji vám, milí kolegové, milí kolegyně. Dostáváme se, Jsem dospěli k závěru kola otázek a nemáme dostatek času, takže navrhuji, abychom nejdříve dali slovo komisi a pak poskytneme krátký prostor panelistům pro odpověď. Takže prosím, pane Klárku, ale prosím o co možná největší stručnost. Děkuji, pane předsedo, děkuji také vašemu výboru za to, že jste zorganizovali toto slyšení. A také děkuji za tu vysokou kvalitu příspěvku panelistů. Je to opravdu velice užitečná rozprava pro nás, pro všechny. Jistě slyšíme tu jenom jednu stranu těch argumentů během dnešního odpoledne a e, pokusím se na to není trochu podívat z pohledu Evropské komise. Já pracuji pro DG Agri, ne DG Trade. A chtěl bych se vyjádřit ke třema věcem. Týká se to eh, komerčních eh, dopadů dohody eh, Mercosur v mědělství dále výrobní náklady a třetí bod se týká udržitelného rozvoje. To zaznělo během prvého panelu. Co se týče eh, k, eh, k komerčnímu eh, rozměru, Mercosur představuje velice rozsáhlý, ale také uzavřený trh. Toto by byla první dohoda, kterou Mercosur vůbec kdy uzavřel s nějakou jinou ekonomikou, takže bychom měli výhodu prvního partnera, kdybychom se dostali na trh, který je nyní uzavřený. Já se nedomnívám, že tato dohoda je naprosto nevyvážená, pokud jde o potravinářství a zemědělství. Není úplně nevyvážená. Pokud se eh, seznámíte s detaily, tak eh, z toho vyvodíte, že je to velice umírněná dohoda, co se týče zemědělství. Za prvé eh, liberalizují se tam veškeré sektory v oblasti zemědělství a potravinářství v EU ne. A dále i Mercosur vystupuje jako jednotný eh, regulátor Eh, také jako tom panelisté hovořili. A obdobně Mercosur liberalizoval celou řadu velice důležitých odvětví pro evropské eh, vývozce, víno, alkohol, jiné eh, nápoje, zemědělské produkty, mléčný sektor. To jsou velice atraktivní celník vody a ještě další nesmíme zapomínat, že Mercosur liberalizoval celou řadu sektorů, kde byly vysoké celní tarify jako blíž, blížící se Evropě. Jistě musíme udělat určité ústupky vůči Mercosuru, to je eh, zajímavé, ale eh, z hlediska toho, co jsme dohodli v oblasti hovězího, drůbežího, vepřového masa, eh, rýže, medu, cukru, etanolu, ty obě příjemy a způsob, jak jsme to dojednávali, eh, to je, myslím, eh, přijatelné pro EU. Máme tu tarifní kvóty, eh, cla na hovězí, přechodné období pěti let eh, dále eh, eh, u cukru neotvíráme nové objemy, máme tady pojistky, pojistná opatření, nástroje, jak se o tom zmiňoval jeden z panelistů, to se bude používat poprvé a potom také kvóty na podporu evropských dovozců. Máme také eh, současná komise se zavázala eh, k podpoře ve výši jednoho miliona eur v případě, že dojde k narušení trhu v důsledku této dohody. Já jsem se tím zabýval přes 30 let a eh, nikdy jsem nezašil takovou rozmanitost nejrůznějších nástrojů, které budou zmírňovat dopady těchto úst ústupku. Když se podíváme na poslední kolo vyjednávání, Brazílie usilovala o 350 tisíc eh, tun kvóty hovězího a eh, to <clears throat> bude pravděpodobně dohodnuto. Dále otázky na dopady a eh, na posuzování dopadů. Mohu potvrdit, že Evropská komise eh, bude přepracovávat, aktualizovávat posuzování dopadu oproti situaci před dvěma lety. Budeme sledovat eh, dopady na eh, zemědělsko-potravinářský sektor v EU této dohody, ale budeme se dívat na kumulační dopad těch dohod s Kanadou, Mexikem, azijskými zeměmi a dalšími. A to bude k dispozici na jaře roku 2020. V rámci prvního panelu jsme hovořili o, pr- o rovnání produkčních nákladů v Evropě a v Jižní Americe. Bylo řečeno, že tu jsou tedy velké rozdíly, které jsou legitimní je to tedy eh, jasné, jsou tam eh, eh, podstatně nižší vstupy v zemích Mercosuru a také bylo řečeno, že určité rozdíly v nákladech nejsou oprávněné nebo zákonné, ale chtěl bych zdůraznit, že tato dohoda s Mercosurem nikterak nesníží naše pravidla a standardy eh, bezpečnosti eh, potravin eh, budou tyto produkty muset respektovat naše předpisy, nesmějí používat určité prvky, musí dodržovat maximální úrovně reziduí a na rozdíl to, co zaznělo při prvním panelu eh, budou tu požadavky evropské požadavky na vysledovatelnost a to eh, budou eh, náklady navíc pro vývozce ze zemí Mercosuru, ne zrovna zanedbatelné. A když se podíváme na dohodu s Kanadou, Kanada nebyla schopna, anebo to pro ně nebylo ekonomicky únosné akceptovat tyto zvýšené náklady pro vývozy ovězího do EU. A dále eh, jsme eh, se dohodli eh, na spolupráci v oblasti antimikrobiální rezistence a pohody zvířat. A to je opravdu první aspekt v takovéto dohodě a potom podpora SZP, velká míra přímých eh, pladeb zemědělcům a financování rozvoje venkova. To pomůže zemědělcům eh, aby eh, mohli respektovat ty vyšší ekologické i produkční standardy. Dále ta dohoda zahrnuje kapitolu o udržitelném rozvoji. A to je tedy eh, nový vývoj v eh, našich eh, dohodách o volném obchodu udržitelnost a zavazuje, je to právní závazek pro Mercosur i pro stranu EU, aby respektovali dohodu o boji, o cílích proti klimatickým změnám z Paříže a máme tu také mechanismus e, e, řešení sporů na obou stranách e, budeme respektovat eh, základní eh, standardy v oblasti práce, tedy Mezinárodní organizace práce, také budeme eh, podporovat původní producenty v regionu zemí Mercosur. Jsou tu také ustanovení, které budou zakazovat nezákonně dovážet nezákonně těžené dřevo hodnocení dopadů z hlediska udržitelnosti. To jsme finalizovali, zejména tedy DigiTrade a, a ještě se budou probíhat konzultace. Zabýváme se dopadem eh, eh, ovězího a těch ústupků a eh, ty dopady na odlesňování budou zanedbatelné, protože ty objemy jsou tak skromné tak eh, doufám, že se mi to podařilo ukázat z jiné perspektivy, zareagovat na ty pochybnosti, které zazněly. Jistě jsou to oprávněné eh, pochybnosti a obavy a eh, Eh, já se domnívám, že máme odpovědi na většinu z nich, pokud ne na všechny. Děkuji mnohokrát, pane Clark. A eh, nám ještě zbývá pět minut pro ty tři panelisty, takže každý má minutu třicet eh, na závěrečné stanovisko. Bohužel už není možné zareagovat na jednotlivé otázky. McHale. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zde v této místnosti jste velice dobře informováni o pozici zemědělství a jednotlivých odvětví. Jsem velice rád, eh, že slyším, že ve výbory INTA a také velice dobře chápou rozlišení mezi potravinami a zemědělstvím. A hovořilo se zde o vytváření pracovních míst já myslím, že eh, to eh, poukazuje především na eh, tu generační změnu. Mladí lidé nepůjdou do zemědělství ve chvíli, kdy, to, kdy tam nebude možné vydělávat peníze. A v tuto chvíli, chvíli tam současná generace zemědělců nemá dostatečný optimismus a důvěru. Ehm, a nyní vidí, že v důsledku dohody Mercosuru budou existovat dvojí standardy. Když hovořím s některými zemědělci, Říkají mi, že jejich děti nebudou zemědělci. V podstatě říkají svým, zem, eh, svým dětem, aby dělali něco jiného než zemědělství. Mladí zemědělci dnes kteří se rozhodnou stát se zemědělci, potřebují určitou podporu, potřebují vidět, že když komise dělá nějakou obchodní dohodu, tak to není jenom pro výrobní odvětví nebo pro zisk je skutečně mít na paměti ty, kteří jsou nejzranitelnější. A já si myslím, že na základě toho také občané budou hodnotit komise a to musíme mít na paměti. Děkuji, pan šefa. Oui, merci. Alors... Děkuji. Já odpovím na dvě otázky, které mi byly položeny. Jednak rozdíl těch produkčních nákladů. Ano, ten rozdíl mezi evropským průměrem a Brazílií je 25 tam je to nižší, tedy v Brazílii, v tom celém odvětví, což je enormní rozdíl. Je to propast. A to právě vyplývá z těch různých norem, které my máme tady. My musíme chránit zvířata, oni nemusí a tak dále. O, ne, eh, geneticky modifikované programy, a, potraviny a tak dále. Dále, drůbež se nejvíce dováží, 180 tisíc tun v podstatě. My pak v tom případě dovezeme do Evropy celou jednoroční produkci drůbeže ve Francie. Kuřete. Ale pozor, Tady se nedováží celé kuře, ale dováží se ty kuřecí řízky, což je obrovské. A skutečně to evropský sektor nebude schopen vlastně udržet svou produkci, protože to je skutečně těch 5 milionů kuřet týdně které se doveze. Takže já chci, že by bylo vyžadovat, že se musí povinně označovat maso, které se spotřebovává v restauracích, protože naši evropští spotřebitelé čím dál tím méně doma vaří. Spotřebovávají v restauracích a tam vůbec není jasné, odkud to maso pochází, čím dál tím více z dovozu, takže povinné označování. Další věc. Povedla VTO, ty jdou pouze k produktu a já chci, abychom šli dál, abychom měli kontroly v té dohodě celé té produkce, abychom viděli, ze jakých eh, podmínek se cho, chová to zvíře, antibiotika a tak dále. Pravidla VTO momentálně ne to nedovolují, takže jsou zastaralé, bylo by třeba zrevidovat a je to na EU, aby se o to postarala, pokud chce jít i nadále cestou multilateralismu, který je dnes tak spochybňován mnohými aktéry. Já prostě pouze chci od EU, aby se chovala koherentním způsobem. Děkuji, pane předsedo. E, samozřejmě nestihnu odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly. Ale řekl bych, že teoreticky, abychom zlepšili přístup eh, na trhy, a ty lhůty pro uvolnění cel by měly být vyrovnané a nejsou vyrovnané. Dále protokoly týkající se eh, exportu ehm, eh, musí zajišťovat dohled nad jatkami a dále je třeba ehm, Eh, je třeba zajistit, aby eh, ty produkty, které se sem importují, odpovídaly našim požadavkům, ale to je velice těžké zajistit. Je třeba, aby existovaly kontroly na místě u producentů. A otázka je, co chceme pro eh, evropské zemědělství a pro evropské zemědělce. Není možné abychom chtěli, eh, aby evropští zemědělci zůstali žít na venkově, aby produkovali eh, zdravé, bezpečné, kvalitní produkty, dodržovali největší, nej, nejpřísnější požadavky na světě a zároveň nemůžeme přitom otevírat náš trh eh, nespravedlivé konkurenci výrobkům, které se produkují za naprosto jiných požadavků. Pokud eh, chceme eh, si podržet náš model eh, života, náš model toho, jak funguje naše zemědělská produkce, je třeba to mít na paměti při vytváření obchodních dohod. Samozřejmě obchodní dohody mají smysl asi v jiných odvětvích, ale v zemědělském odvětví ne tolik. Ano, mnohokrát děkuji, kolegové, kolegyně. Dostali jsme se na konec našeho slyšení. Mnohokrát děkuji panelistům. Myslím, že jsme dnes během slyšení získali mnoho informací. Vidíme, že není všechno černobílé, potřebujeme ještě více detailních uh, informací. Uh, počkáme se tedy na informace, podíváme se na ně a poté si vytvoříme konečný názor, eh, vlastní názor. Srdečně děkuji a přeji vám pěkný večer.